Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Vážené dámy a pánové, chtěl bych dnes znovu zahájit zasedání, které jsme včera přerušili. Chtěl bych vás srdečně přivítat ve výboru pro rozpočtovou kontrolu. Dnes dopoledne máme veřejné slyšení na téma poskytování finanční pomoci pro Řecko z rozpočtu EU. Jde v tomto výboru o otázku účinnosti nákladů, tedy veřejných výdajů. Chceme, aby daňové prostředky byly využity úsporně a efektivně. Mnozí občané se z velké velkými obavami dívají na vývoj v některých částech Evropské unie. Pomoc pro Irsko, Portugalsko, Španělsko a také pro Řecko eh, jsou sledovány. V Řecku jde o zvláštní pomoc prostřednictvím pracovní skupiny, která také dává k dispozici určitou technickou eh, pomoc a podporu. Chceme dnes diskutovat s mnohými experty o tom, jak tato skupina mohla v Řecku pomoci, nakolik a zda eh, tato pomoc byla přijata řeckou vládou a kde vznikly určité problémy v daném eh, procesu, ze kterých je možné a nutné také učinit určité závěry do budoucnosti. Odpovídá to také celkové mu nasměrování eh, našeho výboru, tak jak to máme v eh, příloze 7 jednacího řádu, jako hlavní mandát. Jsem velmi rád, že dnes mezi sebou máme eh, skutečně vynikající experty. A chtěl bych je nejdříve přivítat pana Horsta Reichenbacha, který je vedoucím pracovní skupiny Evropské komise pro Řecko. Vítám vás, pane Reichenbach, a jsem velmi rád, že jste přišel mezi nás. Dále chci přivítat a také pana Stefanose Manose, bývalého ministra eh, státního hospodářství a financí v Řecku i vás eh, vítám v našem výboru pro rozpočtovou kontrolu. Později ještě přivítáme pana Nermonce Popense, zástupce generálního ředitele GŘED Regio v komisi a pana Petra Stup Jorgensena, zástupce generálního ředitele Geřet Empl v komise. Dále přivítáme také pana Ben Knapena, generálního ředitele EIB a pana Wolfa, úřadujícího ředitele ředitele organizace Bruegel v Bruselu. Tedy eh, jejich vstup bude jistě rozsáhlý a chceme předkládat tam mnoha fakta. Ještě předtím, než dám slovo zpravodaji panu Chadzi Markakisovi, eh, chtěl bych úvodem eh, položit otázku. V Evropském parlamentu jsme včas položili otázku, zda evropské prostředky jsou dostatečně využívány. Jednalo se o zprávu, kterou jsem připravil já a ukázalo se, že fondy soudržnosti a další fondy nejsou dostatečně využívány. Představte si, že tedy jsou určité prostředky k dispozici a nejsou využívány. O tom se diskutuje na veřejnosti a když se potom zjišťuje, jaké jsou příčiny, pak zjistíme mnohé. nejde pouze o otázky kofinancování, ale také administrativní struktury decizní sféry. A tak doufám, že se dnes dozvíme více o tom, proč Řecko dlouhou dobu nevyužívalo dostatečně prostředky, které se nabízely, i když tam eh, byly mnohé malé a střední podniky, eh, které nedostávaly úvěry na vývoz, mohly však získat podporu, i když tam existují obce, které by rády využívaly evropské prostředky, ale neuměly to, čili jde o otázky praktické pomoci platit či neplatit. I to je otázka četně diskutovaná, ale myslím si, že to není ta správná otázka pro Evropu. Správná otázka je, jak v celé Evropě dokážeme vytvořit udržitelné struktury, jak e, bychom mohli přejít od diskuze o e, ochranných valech k politice eh, podporující reálné hospodářství. Fungující instituce a administrativa přitom hrají rozhodující roli. A právě proto proto zde vidíme eh, jasnou spojitost s příjmy z daňových zdrojů a proto jsme odpovědní právě my ve výboru pro rozpočtovou kontrolu. Srdečně vás ještě jednou vítám a nyní bych chtěl dát slovo zpravodaji a prosím o jeho úvodní slovo. Technicky chci upozornit na to, že zde byl nalezen včera iPad a pokud jej tedy postrádáte, pak prosím, abyste kontaktovali sekretariát výboru. Proto, abychom mohli diskutovat eh, soustředěně, nebude káva podávána v této místnosti, nýbrž eh, mimo eh, tuto místnost. Chtěl bych upozornit na to, že tato schůze je webstreamována, máme také příslušné tlumočení a předávám slovo panu Chaci Markakisovi. Uh, Děkuji, eh, děkuji pane předsedo, děkuji panu Reichenbachovi, že mezi nás zavítal. Eh, my jsme eh, si toto přáli už dříve, ale mm, bylo to jaksi posunuto z různých důvodů. A nyní zde tedy vítám také Stefanose Manose. Tak a máme zde prezentace této mé prezentace otázka je, zda, a pan předseda to řekl výborně, zda peníze daňových poplatníků jsou vynakládány dostatečně dobře na to, aby se vracely. A to je de facto mise pracovní skupiny. A když se podíváte na mission statement této pracovní skupiny pro Řecko, tak zde se říká, že je to zdroj k dispozici řeckým úřadům, které se snaží vytvářet ekonomické příležitosti, sociální rovnost a slouží vybudování i efektivní administrativy se silným etosem veřejné zprávy. A to je důvod, eh, proč vaše pracovní skupina eh, byla vůbec založena. Zde máme hledisko komise. Zická komise, tato pracovní skupina má identifikovat a koordinovat technickou pomoc, eh, kterou Řecko potřebuje aby bylo, bylo schopno splnit podmínky ozdravného programu. Ovšem, eh, když eh, se zaměříme na část eh, toho mission statementu, kde se hovoří o prosperujícím Řecku, tak vidíme, že nezaměstnanost dramaticky vzrůstá podle posledních čísel je nezaměstnanost v Řecku 27,2%, eh, což je jednička v Evropě, tedy dělí se o první a druhé místo se Španělskem. A druhá věc, kterou bych chtěl zdůraznit, je otázka migrace a náklady na nezaměstnanost mládeže. Více než eh, každý druhý, tedy 62 mládežníků je nezaměstnaných. Of the youth, we are taking away the future of the entire country. I would like to point out what Martin... A eh, nedávno řekl prezident tohoto parlamentu ve svém projevu k radě, eh, že je třeba Eh, uznat, že eh, mládežníci jsou eh, systémově stejně důležití jako banky. Komis, komi, komisař Láslo Andor, který má na starosti sociální politiku v Evropské unii, minulý týden prezentoval iniciativu na odstranění byrokratických překážek to je eh, v podstatě mm, také úkol té pracovní skupiny. A problém je v tom, že eh, ty peníze investované do pracovní skupiny se nevracejí. My eh, nyní vidíme emigraci vysoce vzdělaných a odborníků z Řecka, to jinam, což tedy také není zrovna součástí eh, plánu na vybudování prosperujícího Řecka. Můžeme říci, že jenom do Německa eh, v roce 2012 eh, přišlo do Německa z Řecka o 43 řeckých odborníků více než před rokem. Pokud se týče malých a středních podniků, což je velmi důležitý faktor ve vytváření růstu, v podněcování růstu prostřednictvím absorpce peněz, eh, musíme konstatovat, že práce, respektive plody práce pracovní skupiny Eh, pociťuje jenom mm, zanedbatelná menšina malých a středních podniků. Prostředky, které jsou k dispozici prostřednictvím této pracovní skupiny, se k ním prostě nedostanou. A o tom dnes musíme také hovořit. Dále jsou zde eh, další běžné věci, eh, jako je předávání znalostí, dovednosti a tak dále. A ani toto nám nějak nepomáhá ve zvyšování zaměstnanosti. Jinak pokud se podíváme na aspekt sociální rovnosti, vidíme, že 3 miliony řeků eh, žijí na pokraji chudoby. Zhruba půl milionu dětí eh, tak tak přežívá eh, v rodinách, které nejsou schopny jim poskytnout základní péči. Řecko je tedy uprostřed uprostřed eh, krize. A to není kritika na pana Reichenbacha, spíš jde o to, eh, jakým způsobem Řecku pomoci z této pasti a kdy konečně se ta čísla začnou zlepšovat. My jsme svědky hm, krátkých misí holandských kolegů a německých kolegů, kteří eh, odjíždějí na krátké mise do Řecka a dělí se o své zkušenosti ze státní zprávy. Dále eh, máme problémy zdravotní. Tisíce lidí nemají na léky a systém sociálního zabezpečení jim není schopen pomoct. A tady je možná to nejstrašnější číslo, a sice počet sebevražd dosahuje nevýdaných výšin eh, během roku se jejich, eh, jejich počet zdvojnásobil. Momentálně to eh, momentálně ta mm, připadá na každý den sebevraždy v počtu dvou, přičemž nedávna to bylo pouze jedna. Nechci jít příliš do hloubky v problematice daňových úniků, protože to bychom se potom museli taky zabývat otázkou, eh, proč chudí eh, platí mnohem více než bohatí. Ale k tomu se určitě také dostaneme, neboť chceme debatovat o realizaci finanční pomoci v Řecku. Nicméně eh, blahobyt Řecka samozřejmě závisí na eh, daňových eh, příjmech, ale to je většinou na bedrech právě těch nízko a středně příjmových vrstev obyvatelstva. Dále bych chtěl zdůraznit eh, jednu velmi důležitou věc, daleko důležitější než daňové úniky, a sice administrativní reforma. To znamená, jak využít nové mechanismy v administrativě, eh, tak aby se peníze dostaly k těm, eh, k ním se dostat mají. Máme tady jeden velký problém. Máme eh, zde pozitivní příklady. Třeba ve Španělsku se tento systém změnil. Také Německo jako federální eh, stát s velkými zodpovědmi, zodpovědnostmi na úrovni spolkových zemí, tak v Řecku se skutečně také odehrály pokusy, aby vláda měla lepší přehled o nakládání prostředků v regionech, ale bohužel vidíme, že přetrvává nerovnoměrné rozdělování ve prospěch měst a v neprospěch venkova. V roce 2012 jsme se s panem Reichenbachem už eh, setkali zde v Bruselu a byla zde přítomná také byli zde přítomni také eh, hejtmani řeckých regionů, ale jakkoliv jsme se snažili otevřít komunikační kanály a kanály spolupráce, eh, tak eh, bohužel stále to nefunguje. Otázka je, kolik lidí z vaší pracovní skupiny pracují přímo na místě v řeckých regionech. Kolik lidí jste tedy rozmístili po řeckém venkově, aby zajišťovali přímou spolupráci s vámi? čísla, která zde máme k dispozici, totiž ukazují, a my zde máme vaše čísla, jste poskytl jménem komise, tedy kolik eh, peněz kam proudí. My máme docela eh, jasný přehled eh, za leta 2011 a 2012 a ukazuje se, že investujeme 840 eh, tisíc eur, které eh, byly učeny na rok 2013. To prostě asi nevypadá jako moc, ale otázka je stejně, co to přináší. Já bych vám chtěl eh, poděkovat za odpovědi, které jste nám už poskytl a opravdu se těším na vaši prezentaci, poněvadž já tady pouze Eh, nás uvádím do problematiky. Eh, my jsme na sociálních médiích, eh, řeckých sociálních médiích vyvěsili dotazník. V podstatě jsme se ptali, jestli si lidé uvědomují dopad účinek fungování vaší pracovní skupiny v Řecku a bylo to o dopadech taky škrtů a podobně. Eh, protože eh, vy vlastně jste jakýmsi moderátorem toho dopadu škrtů nařízených trojkou. Eh, tak z toho dotazníku vyplývá, že se te lidé diví, proč tato pracovní skupina Eh, jak si nezmírňuje, nemoderuje ty dopady, eh, které všichni pociťují. Tady vidíte odpověď na otázku, kdo, kolik lidí si myslí, zdá vaše pracovní skupina pracuje úspěšně, tak je to pouze 15%. Drtivá většina ten úspěch nevidí. Čili přetrvává otázka, jak jak z toho ven. E, samozřejmě, že to není reprezentativní, to, je, mm, e, to jsou odpovědi nějakých 500 lidí za tři dny přes sociální sítě, ale vidíte, že e, tato přímá reakce je negativní. Čili je to jenom velice orientační, ale přesto je to jakýsi ukazatel toho, jak vás lidé vnímají. Či otázka je, jak to zlepšit, protože my, když se zaměříme na závěry, eh, tak eh, závěr je ten, že navzdory fungování pracovní skupiny eh, se reálné životní podmínky v Řecku dále dramaticky zhoršují. Efektivnost vynakládání evropských prostředků je opravdu pochybná, nejsou zde jasné struktury, eh, nejsou zde eh, dostatečná opatření. No a mm, ty výsledky jsou vnímány jako neuspokojivé. Proto se domníváme, že vaše pracovní skupina by se měla zaměřovat na reálný život občanů, eh, uzavírat propast mezi bohatými a chudými, podporovat spíše venkov než velká města, zavádět jasné struktury a počty personálu a měřit také svoji účinnost. Prostě ten dopad musí být reálný. Děkuji vám. Ano, děkuji, pane kolego Chorgo Chacimarka Kisi. Eh, zazněla tady spousta otázek, které ukazují, že eh, vy se tímto tématem opravdu zabýváte do hloubky. No a teď nás zajímá samozřejmě více z úst expertů, kteří nesou zodpovědnost přímo nebo nositelé zodpovědnosti doprovázejí. A já dám slovo nejdříve Horstu Reinbachovi a pak eh, jednotlivě experty tedy požádám, aby se drželi svých, svého časového slotu, který by neměl přesáhnout 15 minut plus minus minutka či dvě. A já také eh, ještě se omlouvám, protože nemůžu zde být, ale nahradí mě kolega Bohuslav Liberacký eh, v předsednickém křesle. Takže prosím. Thank you very much. Eh. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za pozvání na dnešní slyšení. Myslím, že za sebou máme nějakých 20 měsíců práce jakožto odborná skupina pro Řecko a tak je velice vhodné, že Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu se zajímá o to, jakým způsobem Evropská odborná skupina pro Řecko funguje, jaké finanční prostředky máme k dispozici a čeho se nám podařilo naší prací dosáhnout. Takže jsem velice rád, že tuto příležitost dnes mám. Za prvé bych rád řekl, a v podstatě i pan zpravodaj už uvedl některé základní informace o našem mandátu. Náš mandát vznikl eh, hned eh, na počátku vytvoření pracovní skupiny, což bylo v září 2011 s tím, že jsou tady dvě hlavní složky. Jednak je naším úkolem koordinovat technickou pomoc, kterou Řecko potřebuje proto, aby dokázalo splnit Eh, program, eh, který eh, naordinovala Evropská unie společně Mezinárodním měnovým fondem. Takže šlo o technickou pomoc při implementaci tohoto programu a za druhé šlo také o legislativní, regulační, administrativní a předprogramovací opatření, která by pomohla zrychlit uplatňování a využívání strukturálních fondů. Dále bych rád řekl, že odborná skupina v tuto chvíli čítá 58 lidí, 31 pracovníků působí v ústředí a 27 přímo v Aténách. Máte k dispozici prezentaci v PowerPointu, kterou jsme pro vás připravili. Ta je poměrně rozsáhlá, takže ve svém ústním vystoupení se soustředím pouze na základní záležitosti, abych vás příliš nezahltil a abych také nechal dostatek prostoru ostatním kolegům a poslancům se případně vyjádřit k těm nejdůležitějším, tedy především finančním aspektům, což je otázka vašeho primárního zájmu, jakožto výboru pro rozpočtovou kontrolu. Dovolte tedy, abych vám nejprve představil hlavní strategické a politické oblasti, v nichž naše odborná skupina působí. Jedná se tedy o otázku politiky soudržnosti, přístupu dostupnosti finančních prostředků, k tomu potom uvedu konkrétní příklad, ale je tady celá řada dalších činností, jimž se věnujeme a jsou tady tři politické oblasti, kde je koncentrace práce odborné skupiny se zapojením eh, dalších mezinárodních hráčů a členských států eh, skutečně výrazná. To jsou tedy daně, ehm, boj s korupcí a vytváření příznivého podnikatelského prostředí. To jsou oblasti, kde jsou ty strukturální slabiny Řecka nejvýraznější a na něž jsme tudíž soustředili eh, nejvíce úsilí. Pokud jde o způsob naší práce, tak my se snažíme úzce spolupracovat s členskými státy a také s mezinárodními organizacemi. Zdůraznil bych ovšem, že východiskem pro veškeré naše činnosti je vždy žádost ze strany řeckých orgánů. To znamená, že je tady jasná odpovědnost na straně eh, Řecka a to směřování pomoci prostředků je eh, vždy ovlivněno konkrétní žádostí z řecké strany. Eh, zde na této stránce uvidíte příklady některých politických oblastí, kterým se věnujeme. Jsou to pouze některé z příkladů, protože ten eh, úplný seznam byl na předchozím na předchozí stránce a těch projektů je eh, zhruba 100. Teď, eh, co je tedy naším hlavním cílem? První důležitá věc je, že se snažíme vždy společně se, s řeckými úřady zjistit, co je potřeba udělat, kde mají eh, řecké orgány pocit, že mají největší nedostatky či slabiny, na čem je potřeba nejvíce zapracovat, co žádá trojka po Řecku. A následně se dohodneme na tom, jakým způsobem je možné v těchto oblastech dosáhnout pokroku. Do značné míry to mm, probíhá potom formou vypracování akčních plánů, cestovních map a strategií. To znamená, že ve většině těch oblastí, o kterých jsem před okamžikem hovořil, postupujeme právě tímto způsobem. To znamená, že se vždy identifikujeme ty konkrétní problémy ve spolupráci s řeckou stranou. Následně probíhají Eh, schůzky s odborníky, semináře, školení, vždy podle potřeby a vidíte tady konkrétní čísla, která nejsou rozhodně zanedbatelná a eh, v mezidobí zhruba 20 členských států rozhodlo o tom, že práci odborné skupiny pro Řecko podpoří, takže skutečně úzce spolupracujeme a svou práci koordinujeme na pravidelných zasedáních se všemi zapojenými členskými státy a mezinárodními organizacemi. Také jsem zde uvedl členské státy, které jsou prozatím vůbec nejaktivnější, pokud jde o poskytování odborné pomoci Řecku. Kromě toho je také možné využívat soukromých odborníků, kteří nabízejí svou podporu a pomoc Řecku. Vidíte tady celou eh, řadu drobnějších smluv, které byly uzavřeny s privátními konzultanty. A poslední věc, pokud jde o konkrétní provádění a uplatňování těch finančních prostředků na podporu eh, Řecka, eh, prozatím eh, nejsou ty, není ta podpora dostatečná, takže je potřeba zamyslet se nad tím, jak pomáhat do budoucna. Nabídnul bych teď tady takový přehled kde vidíte, že centrálně řízený eh, evropský rozpočet eh, má hodnotu zhruba 250 tisíc eur. Pokud jde o koncentraci pomoci, tak odborná pomoc se zaměřuje na priority, na ty tři prioritní oblasti, o kterých jsem te hovořil, to znamená rozpočet, výnosová, nákladová stránka, administrativní reforma a eh, podnikatelské prostředí. Dlouhodobý program pomoci, který je financován prostřednictvím ehm, ústředního evropského rozpočtu a také ze strany nejrůznějších mezinárodních organizací. Mm, tady bych se dovolil tedy takovou drobnou odbočku. E, naše odborná skupina nemá k dispozici přímo své vlastní prostředky. Ty peníze přicházejí ze strukturálních fondů, ze sociálního fondu a z Fondu pro regionální rozvoj a finanční řízení pro, pro naši odbornou skupinu dělá delegovaný eh, úředník eh, z generálního ředitelství pro zaměstnanost, pan Birgsen, který eh, byl velice laskav a chopil se této práce pro naši odbornou skupinu a je zde také dnes mezi námi na tomto slyšení. Sami vidíte, že ty smlouvy, které byly uzavřeny, z toho eh, centrálně financovaného rozpočtu se soustředí nebo jsou to respektive peníze z mezinárodních organizací a soustředí se především na strukturální reformy v Řecku, ale uzavřeli jsme také dvě smlouvy z OECD, které jsou financovány eh, v rámci eh, sdíleného řízení, eh, v rámci řeckých prostředků, které jsou pod sdíleným eh, řízením. A tento projekt se týká zlepšení podnikatelského prostředí v Řecku. Tady vidíte zdroje financování a sami vidíte, že nejvíce finančních prostředků přechází eh, z Evropského fondu pro regionální rozvoj, z Evropského sociálního fondu a mm, že je to nastaveno velice vyváženým způsobem. Navíc řadu projektů teprve připravujeme, týká se to správní reformy, zdravotnictví a usnadnění eh, obchodu. Všechny tyto činnosti podle mého názoru mají obrovský potenciál, eh, neboť se jedná o strukturální reformy, které ve střednědobém hledisku mohou přinést velice eh, významné přínosy, ale pochopitelně, že z krátkodobého hlediska eh, teď v Řecku eh, ty přínosy i hned neuvidíme, protože tam probíhá pětiletý program úsporných opatření, který se dotýká právě sociální oblasti. Ale i v této oblasti teď probíhá celá řada aktivit, ale já se, já se soustředím pouze na to, eh, o čem hovořil pan předseda Tojerer ve svém úvodu, to znamená na to, že je velice důležité nabídnout likviditu reálné ekonomice a zejména pak malým a středním podnikům. Evropská unie vytvořila společně s dalšími zprostředkujícími orgány, s Evropským investičním fondem, Evropskou investiční bankou a dalšími další zprostředkující organizaci ETN, ta zastupuje řeckou stranu, společně vytvořili základ financování, které by mělo být dáno k dispozici malým a středním podnikům. A vidíte tady konkrétní čísla, kde 2,6 miliard eur je dnes k dispozici, což je více než 1% řeckého HDP. Kromě toho vidíte, že ty výplaty prozatím byly spíše skromné. Vedeme ovšem aktivní dialog s bankami i s malými a středními podniky a snažíme se situaci zlepšit. Tady na této obrazovce vidíte rozdělení prostředků podle jednotlivých bank, kdy tady máme pět bank, s nimiž již byly uzavřeny smlouvy ze strany Evropské investiční banky či jiných zprostředkujících organizací a Tady vidíte, že ta situace je v podstatě stejná, jenom jde o rozdělení těch prostředků mezi jednotlivé banky. Na závěr bych uvedl několik příkladů technické pomoci, kterou Řecku nabízíme a která byla velice důležitá. Jedná se především o reformu ústřední veřejné zprávy, což je jedna z nejvýznamnějších priorit pro, Řecko. pro Řecko. Došlo k hodnocení většiny řeckých ministerstev. To hodnocení proběhlo, je ukončeno, dotklo se to 206 tisíc pracovníků a byly zpracovány návrhy na reorganizaci, personální e, změny a řada těchto návrhů již byla přímo odsouhlasena řeckou vládou tak, takzvanou reformní radou, jejíž vznik byl vlastně iniciován zprávou OECD, která se věnovala reformě ústřední veřejné zprávy. A my v odborné skupině jsme se snažili o implementaci této zprávy. Pak je tady další velice důležitý projekt pro Řecko a to je projekt koncesí na výstavbu dálnic. Tomu jsme se věnovali posledních, řekněme, 20 měsíců a pokud jde o přínosy z hlediska zaměstnanosti a HDP, tak ty jsou skutečně rozsáhlé. Práce eh, v terénu už eh, byly zahájeny v dubnu letošního roku a předběžné eh, informace naznačují, že by mohly být plán práce dokončeny podle odsouhlaseného plánu a ten výhled je takový, že konečně po celé řadě let a dlouhé nejistotě tento velice důležitý projekt nakonec eh, bude znovu spuštěn a řecký parlament bude doufejme v situaci, kdy tento projekt podpoří. Pokud jde o podporu exportu, tak eh, tady proběhla řada činností projektů. Cílem je snížit administrativní zátěž o 50 což by mělo podpořit řecký eh, export a navýšit ho o dalších 10 což následně by mělo pozitivní dopad na zaměstnanost a růst. Konkrétně eh, došlo ke screeningu eh, dvou důležitých vývozních produktů. Ten screening eh, proběhl velice rychle a byly navrženy metody pro zjednodušení. Dovolil bych si uvést příklad mediace v oblasti spravedlnosti, což je projekt eh, spíše dlouhodobějšího rázu. Obvykle jsou to projekty trvající nejméně pět eh, let. Proto eh, jsme prozatím zpracovali společně s Ministerstvem spravedlnosti projekt mediace, kdy nejprve chceme umožnit mediaci a to tak, že budeme vydávat eh, certifikáty pro eh, mediátory, budeme proškolovat a následně také spustíme osvětovou kampaň, aby veřejnost byla o tomto právním nástroji informována. A ta už tedy také byla nedávno spuštěna. A úplně poslední příklad, který tady není uveden, se týká boje s korupcí. Řecká vláda nedávno přijala zákon, který boj s korupcí eh, chce postavit na systematičtější základ. Vláda jmenovala koordinátora a poradní sbor, který by měl podporovat koordinátora eh, v jeho práci. Jeho úkolem by mělo být koordinace veškerých činností, které se týkají boje s korupcí. Tím se dostávám k samotnému závěru. Jak vidíte, tak eh, se věnujeme nejrůznějším činnostem, které souvisejí s technickou pomocí dotýkáme se velice důležitých politických oblastí. Technická pomoc se postupně přesouvá od analýz k samotné implementaci, provádění a myslím, že nikoho nepřekvapí, že to samozřejmě určitou dobu trvá, protože během těch 20 měsíců, kdy naše odborná skupina funguje, tak, eh, jak asi víte, došlo k řadě změn současná vláda vlastně je v úřadě ani ne rok. Pokud je o výhled společné spolupráce eh, do budoucna, tak já si myslím, že ten výhled je prozatím poměrně jasně eh, nastaven do poloviny roku 2015. A úplně poslední věc, kterou bych chtěl uvést, a tím se vracím té odpovědnosti Řecka eh, za celý projekt, ten objem technické pomoci a účinnost této pomoci do značné míry závisí právě na tom, zda samo Řecko najde eh, potřebnou dynamiku pro realizaci svého reformního úsilí. Děkuji vám za pozornost. Pan předseda, děkuji, pane Reichenbachu, za vaši prezentaci Přihlásili, nám někteří, přihlásili se nám někteří poslanci, kterým mají zájem eh, se na něco zeptat. Já navrhuji, protože teď už máme spoštění, eh, že bychom nechali diskuzi na 11. hodinu a rovnou pořádám pana Manose z Ministerstva pro hospodářství, aby se choval, chopil slova. Pan Manos po posledních 20 eh, let upozorňoval na nebezpečí nadměrných veřejných výdajů a nebezpečí nadměrné zadluženosti v Řecku. To je třeba podotknout. Máte slovo, pane Manosi. Tak především vám přeji dobré ráno a děkuji vám, pane předsedo, za pozvání. I will try and give you, to begin with. Je to pro mě velká čest a já, když dovolíte, eh, začal bych eh, přehledem o situaci v Řecku tak, jak já to vidím. A já bych tedy chtěl eh, přidat poznámky také k tomu, jak vidím fungování té pracovní skupiny. Také bych rád poděkoval panu Reichenbachovi, za to, jak citlivým způsobem eh, v Řecku eh, realizuje svůj úkol. Eh, fiskální, tady úprava fiskálního hospodáření v Řecku byla skvělá. Za poslední 12 měsíců, v roce 2009 jsme měli 113 miliard eur a v letošním roce to bude pouze 79 miliard, čili to je 30% redukce, redukce v státních výdajích. To je skutečně úžasné. Podařilo se toho dosáhnout výraznými škrty v mzdách a sociálních platbách. V roce 2009 jsme byli v deficitu přes 20 miliard a letos bychom měli být na nule. Čili eh, za ty poslední čtyři roky jsme dali do pořádku tu takzvanou primární rovnováhu. Jenomže eh, to mělo eh, drsné dopady na řecký lid fiskální úpravy se skutečně podařilo dosáhnout, ale my jsme my nyní máme trojnásobnou eh, nezaměstnanost přes 27% a máme epidemii nezaměstnanosti mezi mládeže. Eh, poslední číslo je 65%. Eh, v severním části Řecka to je Makedonie, to je 74 mladých je nezaměstnaných. Je to epidemie. V souvislosti s hospodářským poklesem a s prudkým růstem nezaměstnanosti, přičemž nezaměstnaní neplatí daně, bylo nutno daně dramaticky zvýšit pro ty, kteří ještě pracují. To znamená, že my, my nyní máme mnoho nezaměstnaných, ale abychom eh, naplnili státní eh, pokladnu, ti, co ještě práci mají, eh, platí mnohem vyšší daně. Podle mého názoru již není prostor pro další zvyšování daní či snižování mest já se domnívám, že eh, je třeba eh, tuto politiku škrtů a úspor eh, opustit, protože její pokračování už je neúnosné pro lidi. Jaké jsou tedy řecké problémy, aspoň tak, jak to vidím já? Problémem je, tedy bylo a je to, že řecký politický systém se brání zavádění strukturálních reform, které by zmenšily daňové úniky a e, vnesly flexibilitu do řeckého hospodářství. Stále ještě je ve veřejném sektoru eh, obrovská přezaměstnanost a eh, je to prostě vnímáno jako nedotknutelné. Politický systém se prostě odmítá zabývat reformou veřejného systému. No a výsledkem je totálně nefunkční byrokracie. To je tedy kontext. A do tohoto prostředí vstupuje pracovní skupina s mandátem provádět strukturální reformy. To je jejich úkol. Na pomoci zavádění strukturálních reform, které by měly být naplňovány řeckou vládou. Otázka je tedy, co dělat, aby se zvýšila efektivita. Nyní máme kvartální zprávu, což je celkem hloubkový přehled toho, o co se tato skupina pokoušela. Máme tady více než stovku projektů, čili to je skutečně e, rozsáhlá činnost. Nicméně účinnost pracovní skupiny závisí na ochotě řeků akceptovat změny. My můžeme mít eh, jakoukoliv eh, formu pomoci, ale pokud ty lidé nepřijímají, tak se nic nestane. A já musím, musím tedy přiznat, že ta ochota přijímat tuto pomoc zde není všude jsou eh, barikády a nikdo nemá odvahu dotknout se toho největšího problému a tím je administrativa. Není možné dosáhnout úspěchu eh, bez brutální eh, reformy státní zprávy. To bude znamenat, že se státní administrativa bude muset zbavit těch, kteří nejsou kvalifikovaní a kteří jsou zbyteční a takových je mnoho. Odhaduje se, že zhruba 400 tisíc e, e, z jednoho celého a jedné, jedno desetiny milionu státních úředníků e, bude muset jít. Trojka vyžadovala škrty o 150 tisíc do roku 2015. Nyní e, požadavky zredukovala na propuštění 15 tisíc úředníků, přičemž já hovořím o nutnosti propustit 400 tisíc. A těch 15 tisíc, to jsou různí e, psychopati a zloději, kteří už tam dávno nemají co dělat. Debata mezi trojkou a vládou dosud není uzavřená. A i v nejlepším případě ten výsledek bude nedostatečný. Eh, v Indii eh, nemůžete dotknout krávy, která třeba se vyprazňuje uprostřed ulice Nesmíte, poněvadž je to svaté zvíře a podobnou svatou krávou je řecká administrativa. Nikdo nikoho nehodnotí, nikdo nikoho nechválí, nekára, nepropouští. Tímhle způsobem všem státní zpráva řízena být nemůže. Pan Reichmann správně řekl, že je třeba reformovat daňovou zprávu. To je pravda. Ale žádná reforma se tam nemůže uskutečnit, pokud lidé, kteří tam pracují, jsou nedotknutelní. To je součást toho syndromu posvátné krávy. Daňová zpráva je součástí celkové státní zprávy, čili není možné si z ní eh, poradit, poradit zvlášť. Řecko musí produkovat a exportovat. V obchodní rovnováha se mírně zlepšila, eh, poněvadž firmy se snažily přežít i za cenu exportu pod úrovní nákladu, jen proto, aby získali aspoň nějaké likvidní prostředky. Udržitelný růst exportu ovšem si vyžaduje mnohem více než snižování mest. Především je třeba, aby vláda přestala zasahovat eh, do života konkurenceschopných firm, aby se zjednodušil daňový systém a aby se ulevilo eh, z toho jeha a zátěže sociálního systému. Čili Eh, závěrem bych řekl, že eh, skutečné trvalé zotavení v Řecku nebude možné, pokud eh, v Řecku nedojde k řešení problému státní zprávy. Řecko v současné době prochází jakousi zvláštním, zvláštním obdobím důvěry a budování důvěry, což ovšem nereflektuje realitu. Letos v létě očekáváme, že na střední vrstvy bude uvalena další vlna daní. A budeme, budeme mít další pokles eh, vývozu a výroby Eh, banky mají stále potíže eh, se, eh, se splácením, získáváním tedy splátek za poskytnuté úvěry, zvyšují se, zvyšují se daně na nemovitosti. Toto ovšem je třeba zrevidovat a pokud bychom provedli skutečnou revizi stavu, zjistili bychom, že banky jsou nadále podkapitalizované. E, růst zaměstnanosti není ve výhledu a privatizace, privatizace víceméně stagnuje. E, trojka dosáhla určitého úspěchu v Řecku a to je stabilizace rozpočtu. Ale je to zejména tím, že se kontroly zaměřili eh, a, a byly prosazovány silou. Prostě uděláte toto, nebo nebudou peníze. Trojce se ovšem nepodařilo prosadit administrativní reformu, a to z důvodu, kterým ani já sám nerozumím. Eh, Odpovědnost za prosazování reform je nyní v rukou pracovní skupiny. Jenomže eh, tato pracovní síla nemá pravomoci, které by potřebovala. Nemá pravomoci, jaké měla trojka, když prosazovala fiskální reformu. A dále je tady otázka otázka eh, přesvědčit, přesvědčit řeky, že reformy jsou nutné. Bohužel obávám se, eh, že eh, to vnímání administrativy jako posvátné krávy je nehnutelné, prostě přetrvává. Pokud se týče daní, mnozí řekové daně platí a platí příliš mnoho. A mnozí pracují jenom proto, že jsou dotováni zdaní jiných. Já se obávám, že toto není dlouhodobě udržitelné a že tento politický systém brzy dostane vážné trhliny. Já bych ještě uvedl praktické, praktický příklad. Včera eh, cestou s Atensem eh, jsem si eh, četl Herald Tribune a e, titulní článek byl o chaosu e, v řeckém pozemkovém rejstříku. A myslím si, myslím si, že o těchto pozemkových knihách e, se hovoří také na pracovní skupině, ovšem jejich priorita, a všem eh, jejich priorita eh, je to až někde na 12. místě. Eh, cituji z Herald Tribune. Řečtí věřitele IMF a Evropská centrální banka řekli jasně, že chtějí, aby byla urychlen vznik katastru katastrálních map posledním eh, roce eh, byla poskytnuta Řecku eh, odborná pomoc v této věci a podle Herald Tribune je důsledek neúspěchu je příčinou neúspěchu to, že příslušné zakázky byly rozdány neefektivním způsobem. Eh, vláda také nebyla schopna jasně sformulovat podmínky a cíle eh, těchto zakázek. Eh, podle jednoho z účastníků mise do Řecka bylo utraceno mnoho peněz a nikdo pořádně neví nač. Cílem je dokončit tuto práci do roku 2020. My jsme v současné době v roce 2013 a řecká státní zpráva se domnívá, eh, že termín 2020 je velmi optimistický. Zdá se, že Řecko bude potřebovat zhruba 1,5 miliardu eur na to, aby eh, vůbec tento proces dala do pořádku. To byla včerejší publikace, to byl včerejší článek v Herald Tribune. A já musím říct, že ano, že se zde utratila spousta peněz, vašich peněz a nikdo neví na co. A to je naprosto typická situace, eh, tento katastrální eh, úřad. My samozřejmě potřebujeme katastry, potřebujeme pozemkové knihy, pozemkové rejstříky, ale bohužel řecká státní zpráva je absolutně neschopná něco takového eh, vytvořit, něco takového dosáhnout a pravděpodobně ani nechce. Já nebudu rozebírat do detailů, proč si lidi katastrální pořádek nepřejí, ale je to prostě tak. Ztrácí se spousta peněz. Mnozí, ne mnozí, ale někteří na tom bohatnou a neděje se nic. Katastrální problémy v Řecku mají velice vážné dopady. Jak můžete vyměřovat daň na majetek, na nemovitosti, když nevíte, co komu patří? To se prostě nedá. Nicméně to nezabránilo trojce v tom, aby netrvala na uvalování daní z nemovitostí. Čili trojka si vynutila daně z nemovitostí bez ohledu na to, že není způsob, jak je spolehlivě vyměřovat. Čili máte prostě občas dojem, že lidé z trojky eh, žijí ve světě Excelových tabulek a tvrdí, že se dějí věci, které v realitě nemají žádnou oporu. Eh, pan, eh, pan Reichbachovi by řekl, prosím, rozdělte si ten problém na menší části. Začněte ve městech, v menších oblastech. Eh, to je 5% plochy, ale pravděpodobně 90% hodnoty v nemovitostech. Takže začněte od malých počátků, ale prosaďte si, aby se to skutečně dělo. Já si myslím, že e, za jeden milion eur a během šesti měsíců jsme schopni zmapovat katastrálně všechna řecká města a na základě toho můžeme skutečně efektivním a čistým způsobem zdaňovat nemovitosti. Ale ne, my se tady soustředujeme na obrovské projekty, eh, kde se topí ještě větší sumy peněz a to je všechno. My bychom se skutečně eh, mohli soustředit na, řekněme, jedno velké město, já bych navrhoval Soluň, eh, kde vládne velmi progresivní starosta skutečně místo těch eh, grandiozních eh, projektů eh, soustředíme se na menší, proveditelné a dotahujme je do konce. Všechno to, co se podaří v malém měřítku, je možné napodobovat jinde. A prosím, neomezujte se na poradenství, prostě provádějte to je něco podobného, eh, když, když někdo eh, se chce naučit eh, košíkovou, tak nemůžete mu prostě jenom poradit, hrej jako Michael Jordan. Ne, je skutečně třeba ho vytrénovat. A toto prostě musíte udělat, pokud tedy chcete slyšet mé, můj názor. Ano, děkuji, pane Manosi Eh, já myslím, že bylo dobře, že jsme vás, vám dali více času, než eh, bylo než bylo plánováno. Eh, já vím, já už teď mám hodně řečníků přihlášených, ale my se nejdříve provedeme všechny prezentace, takže nejdříve pan Norman Popens za DG Regio Evropské komise. A pan Popens slíbil, že se pokusí vejít do 15 minut. Dobrý den, děkuji pane předsedo, dámy a pánové. Mým dnešním úkolem je nabídnout vám přehled o současné situaci, pokud jde o provádění strukturálních fondů a fondů soudržnosti v Řecku. Trochu eh, pohovořím o současné situaci a Eh, zmíním se o naší reakci na krizi a problémy, s nimiž se v současné situaci potýkáme. A na závěr svého vystoupení bych se chtěl trochu podívat do budoucnosti, protože, jak už tady dnes zaznělo, nabízí se nám dnes veliká příležitost, protože se připravuje nové programovací období po roce 2013. Takže eh, i já eh, se tomu teď velice intenzivně věnuji. Na úvod bych rád řekl, že Řecko z hlediska nástrojů politiky soudržnosti eh, by mělo získat 20 miliard eur v rámci současného programovacího období a cílem je modernizovat místní infrastrukturu, snížit rozdíly mezi regiony a také podporovat sociální a územní soudržnost. V současné době více než 56 strukturálních a kohezních prostředků již řecké vládě bylo vyplaceno a e, konkrétně z RDF a Fondu soudržnosti, což jsou fondy, které spravuje generální ředitelství e, Regio už jsme vyplatili 59 prostředků, což je trochu nad evropským průměrem. Když se podíváte na druh investic, které provádíme, všechny jsou velice důležité pro řecké hospodářství. Financujeme rozsáhlé veřejné projekty i projekty spíše místního rázu a cílem je pomoci obnově řeckého hospodářství. Vždy jsme věnovali velkou pozornost malým a středním podnikům, snažíme se je podporovat, takže zhruba 2,5 miliardy eur z našich projektů směřují právě do tohoto sektoru a tady už jsme proplatili 55 plánovaného financování což by mělo podpořit eh, zhruba 100 tisíc malých a středních podniků v Řecku. V Řecku vidíme ovšem příklady velice úspěšných eh, projektů, například klastr Korálie, ale jsou tady i jiné další projekty, které můžeme doložit a ukazují na to, že je možné se v Řecku dočkat i úspěšných eh, případů. Dále investujeme do infrastruktury, sítí, snažíme se řešit dopravní problémy, problémy v železniční dopravě, kde eh, vynakládáme eh, v současné době asi 8,5 miliard eur. Další projekt, například rozšíření eh, letiště v Soluni, prodloužení metra v Aténách, to jsou jenom některé z projektů, které bych rád zmínil a jsou velice důležité a je potřeba zajistit, aby tyto projekty byly dokončeny. Odhadujeme, že e, zhruba 140 tisíc pracovních míst díky těmto prostředkům e, v Řecku vzniklo a to za situace krize a snižování veřejných výdajů. Takže můžeme říci, že strukturální fondy a fond soudržnosti v podstatě jsou e, možná úplně jediným prostředkem na podporu e, růstu a zaměstnanosti v Řecku. Můžeme tedy říci, že evropské fondy jsou pro Řecko nesmírně důležité a že se skutečně jedná o investice do růstu a dalšího rozvoje. Když eh, v Řecku začala krize, tak bylo jasné, že budeme muset věnovat velkou pozornost některým eh, novým záležitostem, například tomu, jak budeme tyto peníze používat. A musím říci, že ještě před propuknutím krize jsme dobře spolupracovali s řeckou stranou, zjistili jsme si problémy, které eh, na řecké straně jsou, na ty jsme se soustředili a eh, dále jsme v této spolupráci pokračovali. Věnujeme se velice pečlivému dohledu, máme tu odbornou skupinu pro Řecko, jak zde zaznělo, a nám se skutečně daří ty problémy eh, řešit Možná to doložím některými příklady. Je to například iniciativa komisaře Hána z roku 2011, který sestavil projekt 100 eh, priorit, ať už jsou to ty koncese na výstavbu dálnic nebo reforma katastru a tak dále. To jsou velice důležité projekty, které budou mít zcela zásadní dopad na řecké hospodářství a posílí také růst a zaměstnanost. Proto velice pečlivě monitorujeme provádění těchto projektů a jsme rádi, že e, došlo k určitému pokroku, například u koncesí pro dálnice, což je důležité, protože tady je to financování více než 4 miliardy eur a jedná se o projekt, který vytvoří e, značný počet nových pracovních míst. Je tedy nesmírně důležité, aby byly tyto projekty skutečně realizovány. Dále jsme věnovali velkou pozornost boji s nezaměstnaností, konkrétně eh, i proto, že předseda Barroso představil v lednu roku 2012 iniciativu pro mladé a proto řecké orgány ve spolupráci s námi připravili akční plán na podporu podnikání a snížení nezaměstnanosti mladých a na to jsme vynaložili za to minulé období více než 4,3 miliardy eur. Samozřejmě, že jsou tady jiné věci, které ještě musíme řešit, ale důležité je, že máme ten akční plán a je potřeba ho realizovat. Snažíme se propojit eh, fond soudržnosti a strukturální fondy s eh, hospodářským cyklem v Řecku. To znamená, eh, že postupujeme podle toho memoranda o porozumění a je důležité, abychom eh, naplňovali ty eh, cíle v časovém plánu, tak jak jsou pro Řecko stanoveny. To znamená, že chceme, aby došlo k reformě legislativy tam, kde je to potřeba. Týká se to například reformy e, veřejné zprávy nebo e, řešení e, korupce, podvodu. Toto vše je součástí toho takzvaného memoranda o porozumění. Dále chci zdůraznit nezbytnost zjednodušení legislativy. Tomu jsme se také hodně věnovali, zejména náš komisař žádal řecké úřady, aby zanalizovali situaci. Situace v členských státech vypadá tak, eh, že na národní úrovni eh, je situace hodně komplikovaná, pokud jde o vyplácení prostředků eh, příjemcům, jsou tam nejrůznější byrokratické komplikace spojené s licencováním a tak podobně. A tady si myslím, že nám opravdu zásadním způsobem pomohla ta odborná skupina pro Řecko, která se otázce zjednodušování rovněž věnuje. A to zjednodušování je obsaženo také jako uh, jedna z důležitých činností v memorandu o porozumění. Možná trochu pokulháváme v jiných oblastech, jako je ochrana životního prostředí, nakládání s odpady, což už je spíše problematika DG pro životní prostředí, ale i tady chceme provádět naše priority. Pokud jde o eh, přizpůsobení se krizi, tak je třeba um, dívat se na to, jaké možnosti jsou k dispozici, jaké prostředky máme k dispozici. Zmíním se o nástrojích finančního inženýrství, protože je, myslím, zjevné, že když nefinancuje eh, malé a střední podniky bankovní sektor, tak eh, se velkým problémem stává nedostatek finančních finančních prostředků, nedostupnost financí, takže se snažíme posilovat využití těchto nástrojů finančního inženýrství v Řecku. V Řecku došlo ke schválení regulačních eh, změn, pokud jde o provozní kapitál, takže jsou tady dnes některé fondy, které um, nabízejí provozní kapitál Jeden z takových projektů nabídl 80 milion eh, eur. Je tady také iniciativa ETEAN, o které hovořil pan eh, Reichenbach. Tady ta částka 1,5 miliardy, která je dána k dispozici pro malé a střední podniky. Je třeba ovšem zajistit, aby výplaty z prostředku začaly co možná nejdříve. Nicméně jedná se pouze o začátek racionalizace a přizpůsobení těchto nástrojů. My teď hledíme především do budoucna, na to příští programovací období, kdy regulační rámec pro tyto nástroje bude účinnější a také podrobnější. Na závěr bych chtěl říci, že absorpční kapacita je eh, až k 50%, ale třeba říci, že jsme upravili míru spolufinancování kvůli krizi, my jsme navrhli mm, úpravu této míry, je to 85 pro Řecko plus 10 pro období finanční pomoci. Teď eh, už vím, že moc času mi nezbývá, ale přesto bych si dovolil jenom krátce se zmínit o klíčových problémech eh, v budoucnosti. Rok 2013 je naprosto zásadní, je třeba dokončit smlouvy, které jsou platné pro toto období. Ještě máme tedy dva roky navíc do roku 2015 pro dokončení projektu, ale to bude teď největší problém, aby Řecko všechny ty rozdělené projekty dokončilo a mohli, chom, mohli jsme zajistit, že dojde k ukončení těch smluv a že dojde k dokončení zrušení toho plnění podle smluv. Na to se teď musí řecká strana maximálně soustředit. Musí samozřejmě také provést výplatu veškerých eh, zbývajících prostředků, což je přes 3 miliardy eur, které ještě mají být vydány ze strukturálních fondů a fondů soudržnosti na dokončení projektu. To si bude žádat také velice pečlivé monitorování provádění projektu. Řecko tedy bude potřebovat Eh, během dva a půl let vygenerovat ehm, vyplatit vlastně 50 výdajů z tohoto programovacího období. Pokud jde o ty nástroje finančního inženýringu, tak ty jsou skutečně velice důležité, ale zmíním ještě správní reformu, která je neméně důležitá. Tady je potřeba ještě některé věci eh, dokončit eh, a Myslím si, že je zjevné, že pokud jde o strukturální fondy, že řecké úřady ještě musí vyřešit některé přetrvávající problémy, například spoždění eh, při splatnosti projektu, spoždění eh, u licencování. To jsou všechno problémy, které potřeba vyřešit eh, skutečně okamžitě. Je potřeba, aby řecké úřady za sebe, na sebe vzaly patřičnou odpovědnost a tam, kde je to potřeba, aby tuto odpovědnost prokázaly také orgány na regionální úrovni. A další věc, to je odpovědnost, boj s korupcí, opatření pro boj s podvody, což je nesmírně důležité, zejména ve fázi provádění skutečného čerpání finančních prostředků. Náš komisař byl loni v Řecku a hovořil tam na téma boje s podvody skutečně ta kvalita vynakládání prostředků je velice důležitá. Došlo k určitým izolovaným eh, případům eh, nekvalitního využívání prostředků, ale pro Řecko to v tuto chvíli není velký problém. Povětšinou je vše v pořádku. Teď čekáme nové programovací období od roku 2014 do roku 2020. Eh, to nastavení programovacího období bude jiné než v předchozích letech, protože jsme měli možnost poučit se z předchozích nedostatků. K tomu už máte jistě podrobné informace. Takže bude se měnit trochu čerpání prostředků, protože my chceme, aby peníze byly vynakládány efektivněji, účinněji, cíleněji a přesně na tom teď pracujeme. Vedeme formální i neformální dialog s s řeckými úřady. V případě Řecka to znamená, že se musíme eh, odklonit od financování pevné infrastruktury spíše směrem k financování malých a středních podniků, spíše eh, k tomu, že budeme posilovat konkurenceschopnost, specializaci a následně doufáme také růsta pracovní místa. Chceme se soustředit na menší počet tematických cílů, což nám umožňuje současné nařízení a musíme se rozhodnout, jaké oblasti tedy financovat v budoucnu chceme a jaké nikoliv. Nicméně třeba dosáhnout kritické masy investic, to je vždy důležité, protože jedině tak to má potom skutečný dopad. Jinak je pravda, že se potýkáme ve Řecku s neudržitelnou ekonomickou strukturou, že Řecko pokulhává za některými členskými státy, pokud jde o inovace, konkurenceschopnost, podmínky pro podnikání, pokud jde o kvalitu podnikatelského, veřejného, právního, správního prostředí a to chceme řešit během příštího programovacího období. Komice se rozhodla, že bude proaktivní během toho příštího období. Chceme spolupracovat i s dalšími generálními ředitelství. Zpracovali jsme hodnocení eh, Řecka, pokud jde o další potřeby, které můžeme u Řecka očekávat. Navrhli jsme priority financování pro všechny členské státy a tím pádem také pro Řecko. Jak říkám, soustředíme se na tu nedostatečnost Řecka v oblasti konkurenceschopnosti. Chceme tedy za tímto účelem podporovat lépe inovace, malé a střední podniky, zlepšení podnikatelského prostředí a tak dále. Dále vidíme, že velkou překážkou je eh, špatně fungující veřejná zpráva, takže tady chceme, aby došlo k modernizaci, k zlepšení eh, služeb, které jsou poskytovány občanům i podnikům. Další nedostatek to je infrastruktura, tu chceme nadále modernizovat, ale tady musím říci, že to je třeba vnímat v celkovém strategickém kontextu ekonomického rozvoje země. Nemá smysl eh, dotovat projekty, které budou nakonec izolované, nebudou celkově zapadat do obnovy země. Musíme také více věnovat pozornost eh, energetické účinnosti, účinnému využívání eh, energetických a dalších zdrojů a v neposlední řadě musíme řešit vysokou nezaměstnanost, chudobu a sociální vyloučení a já předpokládám, že Peter uh, Jorgensen se k tomu za okamžik podrobněji vyjádří. A úplně na závěr svého vystoupení bych chtěl říci, že jsme se zamýšleli Eh, také nad tím, co by nejvíce Řecko v příštím období pomohlo. A řekli jsme si, že to bude integrovaný přístup, koncentrace, zaměření na účinnost, efektivitu, na kvalitní vynakládání prostředků, na lepší koordinaci spolupráci, na lepší rozdělení odpovědností, kompetencí. To je podle nás klíčem k úspěchu a abychom to mohli zajistit, tak jsme navrhli určitá opatření a děkuji parlamentu, že je podpořil. Jde o podmínky ex ante, což znamená, že nebudeme investovat žádné priority, pokud nejsou nastaveny správné investiční podmínky již předem tak na co se chceme konkrétně eh, soustředit? Eh, chceme zajistit účinné investice do výzkumu, do inovací, jde nám o takzvanou strategii inteligentních specializací, která je jednou z těch podmínek ex ante. Chceme zlepšit podnikatelské prostředí, snížit pro ně administrativní zátěž, eh, chceme eh, dbát na transpozici environmentálního aky a tak dále a tak dále. Ale eh, chci říci, že budeme velice přísní, že budeme pečlivě provádět monitorování především splnění těch podmínek ex ante, těch předběžných podmínek, protože pokud nebudou naplněny, povede to až k pozastavení pladeb. Řecko má rozsáhlé zkušenosti se zprávou a řízením projektů, takže myslím, že ta struktura tady funguje dobře, dobra, dobře vytvořena, jenom je potřeba udržet tu současnou kvalitu a případně se poučit z minulosti. Na závěr chci říci, že doufám, že Řecko nadále bude dosahovat pokroku, že se budou zlepšovat veřejné finance, také sektor bankovnictví, že Eh, bude pokračovat a zahájena rekapitalizace, že budou pokračovat strukturální reformy a že to bude eh, znamenat, že se politika soudržnosti bude moci více soustředit na podporu eh, růstu a podporu potřebných reform. Je potřeba soustředit se na investice do inovativních, konkurenceschopných produktů a služeb, nezapomínat přitom na vzdělávání, odbornou přípravu, což souvisí s ekonomickou aktivitou země a jak říkám, politika soudržnosti bude hlavním zdrojem financování pro tuto oblast udržitelného růstu. My v DG Regio a v celé Evropské komisi společně s odbornou skupinou pro Řecko jsme připraveni s řeckými orgány nadále spolupracovat i během příštího programovacího období a pomoci obnově řeckého hospodářství. You're taken nine. Děkuji vám. Tak eh, jste hovořil 19 minut a já bych tady eh, žádal následujícího řečníka, aby se pokusil dodržet čas, aby nám zbyl čas na diskuse. Nyní pan Peter Stab Jorgensen, ředitel DG Employment v Evropské komisi. Mr. Peter, please, your place. So let us agree for 15 minutes, okay? Thank you, Chairman. Thank you, Chairman. I shall do my very... Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím. A proto mám prezentaci sestávající z jediného slajdu. A vidíte ho na obrazovce. Evropský sociální fond je nástrojem pro investice do lidského kapitálu v Řecku. Máme zde čtyři operační programy, což eh, jsou naše nástroje pro tyto investice. Nejvyšší sloupec na grafu je operační program pro lidské zdroje. Evropský sociální fond dává zhruba 2,8 miliard eur na přeškolování lidí, na rekvalifikace, aby byli schopni konkurovat na globalizovaném pracovním trhu. A snažíme se především o zaměření na ty okrajové a nejzranitelnější skupiny pracovního trhu. Dále sem patří investice do veřejného zdraví, zejména zdraví duševního, eh, čímž se tento program také zabývá. Jeden z předřečníků říkal, že naše peníze se nedostávají k jednotlivcům a nedostávají se do regionu. Operační programy Evropského sociálního fondu se dostává přímo ke 3 až 3,5 milionům řeků v našem programovém období. Ehm, myslím, že jsme široce akceptováni. Druhý operační program, to je druhý sloupeček, je operační program pro vzdělávání a vzdělávání celoživotní. Tímto programem protéká asi 1,7 miliardy eur a snažíme se zlepšovat kvalitu vzdělávání, usilujeme o inkluzi, eh, tak aby lidé, kteří mají překážku ve vstupu na pracovní trh, eh, na ně skutečně vstoupit mohli. Dále celoživotní vzdělávání, to je také naším, naší prioritou. A také máme eh, značné programy, které se týkají něco na způsob eh, učňovského školství a opět je to pro uplatnitelnost lidí na trhu práce. Třetí program je program pro reformu administrativy. Eh, zde máme o něco víc než půl miliardy eur a cílem je zvýšit efektivnost, účinnost, otevřenost řecké státní zprávy na centrální úrovni. Protože eh, toto nelze řešit v jinými programy. Tento program se uskutečňuje obtížně, Eh, narážíme na spoustu překážek, zejména tedy v období krize. Reforma administrativy není nic jednoduchého. Z tohoto důvodu tento program již byl upraven a přizpůsoben podmínkám krize. Nyní dosahuje určitého pokroku a doufáme, že bude fungovat dobře. No ten poslední program, co zde máme, se e, týká národní rezervy pro nečekané situace. A ten je prostě pro těžká období, e, což je právě teď. Tento program podporuje konkrétní oblasti, které si vyžadují takovou podporu v obtížné době je zde necelých 200 milionů eur a mm, je to na podporu podnikání a určitých oblastí hospodářství, jako je maloobchod, eh, prodeje aut a tak podobně. Míra naplňování tohoto programu, míra implementace je v podstatě dosti, dosti uspokojivá. Já jsem vám tedy eh, řekl, kolik zde máme vyrazených prostředků a na eh, lidských zdrojích se nám daří uplatňovat 86%, ve vzdělávání 93% a poněkud slabší jsou tato čísla u těch dvou menších programů. A to ukazuje dvě věci. Eh, sice, že se nám podařilo přizpůsobit tyto programy krizi. Tyto programy jsou plně synchronní s krizí což eh, nám pomáhá tedy Řecko dostat z krize. Před půl rokem, loni v prosinci, jsme všechny čtyři provozní programy eh, upravili tak, eh, abychom více prostředků věnovali na zaměstnanost mládeže. Čili opravdu se přizpůsobujeme konkrétní aktuální situaci. A pokud se týče skutečně plnění těchto programů, tak vidíme, že v těch dvou klíčových oblastech si Řecko vede velice dobře. Jsme přesvědčeni, že řecká vláda si dobře uvědomuje, jaké tady máme eh, výzvy a eh, velice eh, úzce spolupracujeme s pracovní skupinou pro Řecko a dalšími DG, abychom zajistili to, že prostředky eh, budou vynaloženy správně. To je všechno z mé straně. Ano, děkuji vám, pane řediteli, děkuji vám také za stručnost. A nyní eh, promluví eh, pan Ben Knapen, který je generální ředitel v Evropské investiční bance v Bruselu. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Jsem velice vděčný za příležitost eh, vysvětlit trošku eh, něco o tom, eh, jak vypadá činnost EIB v Řecku. My si všichni uvědomujeme, že se pohybujeme v obtížném prostředí. To už tady bylo řečeno, že Eh, řecká ekonomika v posledních, eh, v posledních čtyřech, pěti eh, letech mm, řecká ekonomika poklesla, zmenšila se celkem o 25%, loni to bylo 6% a očekáváme letos další minus 4%. Samozřejmě, že financování v takové situaci je obtížné, poněvadž vidíme dramatické zhoršování eh, úvěrové bonety eh, všech eh, našich partnerů a s tím souvisí také dramatický úbytek investic. Tedy co v této situaci konáme? My jsme se pokusili a poměrně úspěšně udržet současnou úroveň činnosti a zároveň jsme posílili technickou pomoc. Kromě toho jsme ovšem také vyhledávali a vyhledáváme nové příležitosti, nové přístupy k situaci. K dnešnímu dni se nám téměř daří implementovat a financovat nové, nově zahájené programy. V současné době finalizujeme jednání o garančním fondu pro malé a střední podniky, přičemž vyplácení prostředků je za rohem. Jak víme, likvidita je pro malé a střední podniky v Řecku tím nejvážnějším problémem. A tento garanční fond pro malé a střední podniky by mohl přispět do výše 1 miliardy eur. Zatím jsme rozdělili 223 miliony eur mezi tři řecké banky, tedy do jejich programů. Dále jsme eh, vypracovali plán, který je obchodně finanční, bych řekl. 12. června čekáme ho, čekáme ho podepsání. Eh, tento program finančního financování obchodu eh, to se vlastně týká toho, že řecké banky schvalují úvěry a my to budeme garantovat. Bude to v výši nějakých, nějaké půl miliardy a až se to rozjede, to může být jedna až jedna a půl miliardy. Třetí věc, jak už bylo řečeno, přispíváme k financování velkých dálničních koncesí, což jsou eh, klíčové projekty pro řeckou ekonomiku My, my jsme v loňském roce eh, na to eh, eh, dali nějaký asi 60 milionů a smlouva o financování s EIB bude podepsána také velmi brzy. Tento eh, projekt by mohl vytvořit eh, nějakých 20 až 25 tisíc pracovních míst a přispět k řeckému HDP třemi desetinami procenta. Takže to jsou klíčové, klíčové projekty, klíčové součásti naší činnosti. Když to sečtete, Garanční fond pro malé střední podniky, eh, financování obchodu a koncese, to je dohromady obrovské množství eh, anticyklických investic ze strany EIB. Kromě toho, možná jste o tom slyšeli, my eh, nyní vyjednáváme podmínky přímého financování eh, ve výši až 200 milionů a týká se to dálnice Atény Patras kde také to může jaksi uvolnit obrovský potenciál. Do poloviny letošního roku očekáváme, že naše angažma dosáhne výšky téměř 700 milionů eur. A dále Samozřejmě eh, to bude, to bude podepsáno, do té eh, doby samozřejmě to, ta implementace bude až následovat. Ale očekáváme, že celkově to bude víc než jedna miliarda, možná až 1,5 miliardy na celý rok 2013, přičemž některé věci z toho teprve budou podepsány. Takže eh, ještě bych řekl, že my jsme již eh, schválili eh, investici 400 milionů do trasy B solunského metra. Čili když se podíváme, kolik peněz je tady připravených, tak opravdu myslím, že máme velkou šanci zvládnout situaci v Řecku Eh, samozřejmě ty současné podmínky jsou obtížné. Pan zpravodaj Markakis eh, to už zmínil. Eh, jsou zde velké obavy, my je stílíme a my vidíme, že je tam mnoho nedostatků a zbývá ještě mnoho vykonat. Je třeba, zda budeme schopni postihnout příležitosti, tak jak vznikají. Nám se eh, podařilo eh, upravit a přizpůsobit potřebám Řecka a eh, budeme se snažit aktivizovat v maximální míře také naše technické služby, čili nejde jenom o sypání peněz, ale jde také o to, abychom pomohli eh, úřadům to zpracovat. Jedna, jeden z problémů je samozřejmě zvyšování administrativní kapacity. Takže tolik tedy k naší činnosti. Jak jsem řekl, my opravdu eh, dychtivě vyhlížíme každou příležitost, Ovšem je třeba říci, že my jako banka eh, musíme si být vědomi toho, že naše efektivita závisí také na našem eh, ratingu a a a čili skutečně o ten musíme také dbát. Nicméně jsme opravdu optimističtí a, a doufáme, že se nám ty nové programy podaří velice rychle rozjet. Děkuji vám, pane řediteli, děkuji také za to, že jste dodržel svou řečnickou dobu. A teď jsme v podstatě dohnali to spoštění. Eh, Sedm poslanců se mi mezi tím přihlásilo o slovo, takže ještě než vám eh, předám eh, slovo, poprosím vás o to, abyste dodrželi rozumnou řečnickou dobu. Máme zhruba 45 minut na celkovou diskuzi, to znamená na řečníka pět minut. Prvním řečníkem, kterého vyzvu, je paní Ines Ayala Sanders. Ale zrovna je na telefonu, takže asi. Eh, paní Ines, eh, můžete se chopit slova? No Omlouvám se, pane předsedo, nevěděla jsem, že jsem hnedka první na seznamu řečníků. Já bych chtěla použít, využít této příležitosti a Chtěla bych eh, položit několik dotazů panu Reichenbachovi. A případně někomu dalšímu, kdo by ho tady mohl eh, zastoupit. Takže nejprve bych se chtěla vyjádřit eh, k jedné věci. A pardon, já se omluvám, já jsem vás neviděla, pane Reichenbachu, já jsem si myslela, že jste odešel. Hledala jsem vás tady vepředu, protože tam obvykle sedí naši řečníci, tak se omlouvám. Takže já jsem ze země, která, tady ze Španělska, no, která má také značné potíže, takže pochopitelně jsem pozorně sledovala vývoj Řecka a, a dopad pomoci v Řecku. Mám některé obecné otázky. V současné době v případě Řecka, ale částečně také v případě Španělska byly naplánovány určité úvěrové linky. Jejich cílem je podpořit bankovnictví a předcházet situacím, Eh, kdy bude potřeba celkově zachraňovat eh, zemi. A tak se vás chci zeptat, eh, zda ty podmínky, které jsou teď specifikovány například pro Španělsko, a nebo tedy konkrétně pro Řecko, teď myslím ty obecné podmínky programu záchrany bankovnictví, jakým způsobem si myslíte, že by tyto podmínky měly být nastaveny tak, aby to vedlo nejenom k ozdravení bankovního sektoru, protože to je jenom jedna část toho problému, ale aby došlo zároveň také k poskytnutí dostatečného úvěrování, přímého eh, úvěrování malých a středních podniků, případně domácností nebo veřejných institucí, protože my jsme v takovém začarovaném korohu, kdy banky využívají eh, získané peníze pro řešení svých interních problémů, nenabízejí úvěry a tím se nám zacykluje ta zadlužen, zadluženost, eh, kdy všichni začínají šetřit, šetří nejenom domácnosti, šetří i podnikatele, přitom se ovšem zvětšuje jejich eh, zadluženost a může dojít eh, až k druhému následnému eh, cyklu problémů, financováním, což primárně je způsobeno tím, že bankovnictví si ponechává pro peníze pro sebe a řeší tím své vlastní interní problémy a neposkytuje ty peníze dále. Takže um, jsem se chtěla zeptat, zda ty podmínky eh, té pomoci mohou být naformulovány tak, abychom se tomuto začervenému kruhu vyhnuli. Teď moje druhá otázka. Vidím, že tomu je tak v Řecku, ale platí to i pro některé jiné členské státy, že, se, eh, že probíhají bilaterální iniciativy mezi jednotlivými členskými státy. V případě Španělska je to taková bilaterální eh, záležitost mezi Španělskem a Německem. A jsou to bilaterální věci, které nejdou eh, tím hlavním celoevropským kanálem. My zkrátka pro náš eh, sektor malých a středních podniků eh, teď čerpáme určitou pomoc ze strany Německa, ale mě by zajímalo, zda by bylo možné toto využít eh, nějak šířeji, nastavit tomu možná evropský rámec, zda se trojka tomu to věnovala a to tež platí například pro ty záruky pro mladé. O tom jsme tady částečně dnes také mluvili, že tady vlastně je 40 miliard eur eh, k dispozici, ale je důležité, aby Mm, byl vytvořen i nějaký evropský rámec pro tyto iniciativy, aby bylo jasné, do čeho tyto iniciativy eh, zapadají, protože um, jsou to prostředky evropské, které potom potřeba důsledně kontrolovat. A třetí věc, na kterou se chci zeptat, to je časový harmonogram eh, všech těch plánovaných akcí, protože vy jste mluvil případě Řecka o tom, že panuje frustrace z toho, že peníze nepřicházejí dostatečně včas. Takže se chci zeptat, jakým způsobem bychom mohli vytvořit nějaký důvěryhodný rámec, abychom se vyhnuli právě této frustrace z nevýplaty prostředků a jak bychom tím pádem mohli zajistit, garantovat, že když proběhnou nějaké mm, studie mm, eh, ohledně příštích projektů, že ty studie skutečně zaručují důvěryhodný následný projekt, který skutečně vytvoří nějaká nová pracovní místa, nějakou lepší eh, kapacitu reagovat na krizi a tak dále. Takže se chci zeptat, zda máme nějaký časový plán pro tato opatření, pro růstová opatření. Hmm nebo jak bych se měla vyjádřit, eh, ehm, zkrátka, eh, zda se myslelo eh, na nějaký širší rámec pro všechna ta úsporná opatření, protože Eh, je dobré vědět, eh, k čemu konkrétně ta opatření vedou. Zda pomohla v nějakém konkrétním eh, sektoru, podniku k navýšení počtu pracovních míst, ke změnám na pracovním trhu. Takže se vás chci zeptat, zda máte v hlavě nějaký časový plán, jak dlouhou dobu tyto no, te, tato pravidla, která eh, jste zavedli pro Řecko, budou muset platit a kdy si myslíte, že by bylo možné už čekat eh, nějaké zásadnější eh, změny v celém řeckém hospodářství, případně i v jiných evropských zemích, které čerpají pomoc. Děkuji. Děkuji. Není pan Stavrakakis, prosím. Ano, děkuji. Já bych chtěl nejdříve srdečně poděkovat eh, našim hostům za velmi zajímavé informace. A chtěl bych poděkovat také eh, komisi, zástupcům pracovní skupiny za podporu eh, a za poukázání na snahy řecké vlády. Otázky, které bych měl na pana Reichenbacha a další, eh, se týkají toho, jaké eh, podstatné sektory jsou sledovány, na které oblasti by se Řecko mělo koncentrovat eh, nejsilněji například v tomto období, ale i v budoucím období. Děkuji za zcela jasnou a stručnou otázku. Pan Sandergaard nyní. Tak, eh, herr Forman. Děkuji, pane předsedo. Já bych si chtěl dovolit nejdříve jednu poznámku. Sedím tady a skutečně jsem udiven tím, co eh, zde přednášela komise. Zní to tak, jako by se věci vyvíjely tím správným směrem, a hovoří se o tom, že jsme na správné cestě. A mě to připomíná prognózy trojky. Pokaždé byly prognózy trajky však nesprávné. Pokaždé, když se politika prosadila, tak vše běželo vlastně hůř, než jak tomu bylo eh, předtím. Mám takový nepříjemný pocit z toho, co slyším Předává nám komise celkový obraz a jdeme skutečně správným směrem. A měl bych dvě e, otázky. Otázka na pana Reichenbacha přímo. V interview s Frankfurter Allgemeine z 9.2.2012 vysvětlil bývalý ministr hospodářství Katakoidis, že příspěvky z regionálního fondu přispěly k tomu, že řecké hospodářství bylo narušeno. Tak to řekl zcela jasně a kritizoval opatření roku 2011. Říkal, že prostředky regionálního fondu byly nasměrovány na spotřebu a nikoliv do technologií, které by byly konkurenceschopné. Proto se chci zeptat, zda takováto kritika je oprávněná. Pane Reichenbach, měl jste kontakt s tímto bývalým ministrem hospodářství? Můžete mi k tomu prosím něco říci? A měla tato výpověď také nějaké dopady na činnost Task Force? Pak mám otázku na pana Manose. Ve vašem životopise jsem si přečetl, a cituji z angličtiny, pro spojeno s důležitými projekty i pro infrastrukturu. Metro v Atenách, mosty a podobně. Já se o tom zmiňuji, protože právě řecká rozpočtová politika je velmi často kritizována proto, že tyto obrovské projekty byly zahájeny a že to to je příčinou krize. Hovoří se o letišti, o železniční dopravě, o mostech eh, k spaloponézem. Všechny tyto projekty vedly k velkému zadlužení, které zatížilo eh, řeckou ekonomiku a přitom eh, to bylo také spolufinancováno z Evropské unie. Můžete na to prosím zareagovat? Jsou eh, takovéto kritiky neoprávněné? Tyto projekty byly údajně provedeny a zahájeny pro do podporu stavebních firm a také velkých mezinárodních firm, jako je Siemens.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 Ehm, my bychom však měli poukázat i na jiné země, kde existují určité potíže. Ani má země není výjimkou. I zde jsme prováděli drastickou úspornou politiku. Řecko a jeho blahobyt byly založeny na základě bankovních činností a bankovních prostředků a když potom krize vypukla a když začala krize také v USA, víme, že krize nezná hranic, tak najednou jsme se dozvěděli, že ty úvěry mají být umořovány a to včas. Eh, ne za 30 nebo 40 let, ale i hned. A to proto, že bankovní sektor se dostal do obtížné situace. O tom již hovořila také má kolegyně. Vím, že máme vysokou nezaměstnanost, ale přesto mi není jasné, jak bychom měli postupovat proti této vysoké nezaměstnanosti. Samozřejmě, že existují infrastrukturní projekty, které je možné realizovat a vytvářet a pracovní příležitosti, ale to nestačí. Není dost ekonomických subjektů v Řecku či v jiných zemích, které by dokázaly vyrábět vlastní výrobky, eh, musí všichni dovážet a není tajemstvím, které prostředky eh, eh, investované do infrastruktury zase Řecko bude muset splatit. V sociální oblasti je situace podobná. Slyšeli jsme během prezentace, že miliardy euro jsou také nasměrovány na sociální oblast, že zde jsou obrovské investice do lidských zdrojů, ale to děláme všude v Evropské unii. Čili co můžeme dělat teď, aby se změnila kvalifikace eh, eh, jednotlivých lidí? Zde scházelo říci to, že velikým problémem je reforma státní zprávy. Na tuto reformu bychom se měli soustředit a měli bychom se touto cestou eh, pokusit eh, depolitizovat investování eh, z Evropské unie. Víme, že tyto prostředky jsou zpravovány osobami, které vlastně jednotlivé reformy brzdí. A zde souhlasím s kolegyní Ines Eh, vím, že občanům v těchto zimích eh, musí být zcela jasné, co se investuje do kterých eh, subjektů ve smyslu snižování nezaměstnanosti a nezaměstnanosti mladých. Jinak bychom museli hledat možná jiné osoby. Thank you very much, Mr. Děkuji. Pane Balčete si, Pan Kajla Takis nyní je naším dalším řečníkem. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych nejprve velice rád poděkoval všem našim hostům za vystoupení v rámci našeho slyšení. Mám otázku na pana Reichenbacha, ale také na další vystupující eh, z Evropské investiční banky a Evropské komise. Jsem si jist, že to, co všichni děláte, má dobré úmysly a mm, že odborná skupina se skutečně snaží řešit reálné problémy. Ale ptám se, zda je to vše relevantní. A teď eh, se pokusím být konkrétnější, abych to osvětlil, protože v Řecku v privátním sektoru jsou tři hlavní problémy. Jedna klientelismus, eh, jednak eh, korupce a dominance politických stran ve veřejném sektoru. A mm, to brání také přístupu k finančním prostředkům. Stávající nástroje eh, nabídly 2,9 miliard eur, z nich pouze 132 milionů eur zatím bylo skutečně vyplaceno především malým podnikům. Nicméně v roce 2012 Dvě velké politické strany v Řecku dokázaly eh, od banky získat eh, 30 milionů eur ve formě úvěru, což jsou banky, které nyní jsou vlastně eh, ve státním vlastnictví. A jedná se o dvě eh, největší politické strany, které jsou dnes ve vládě. Čímž navýšili své financování z z 245 milionů na 275 milionů eur. A mně se zdá, že počínali velice efektivně, pokud jde o získávání prostředků, ale stejnou efektivitu nevidíme při poskytování úvěru privátnímu sektoru. Na toto se chci zeptat, co si o to myslíte? A uvedu další konkrétní příklad. Veřejný e, sektor a jmenování úředníků ve veřejném sektoru. Mluvili jsme o tom, že potřeba reformovat veřejnou zprávu, ale zatím, myslím, neexistuje postup meritokracie, který by se uplatňoval při jmenování úředníků na eh, vysoká manažerská místa, protože jmenování vždy eh, eh, je vše podle principu 4 ku 1. To znamená, že velké politické strany získávají poměrně největší zastoupení na vysokých manažerských postech ve veřejné správě a Jediné, co vlastně Trojka řešila, nebo řešila odborná skupina pro eh, Řecko, eh, byl výběr daní. A stačí to? Všechno o ostatní ehm, není potřeba ve veřejné správě eh, řešit? Není potřeba zabývat se otázkou těchto ehm, jmenování na vysoká vedenářská místa bez meritokratického principu? A teď eh, bych ještě zmínil jednu věc, a to je privatizace. Privatizace se zdařila pouze u hazardu. Jinak eh, v Řecku víme, nevím, jestli vy jste o tom slyšeli, že eh, dochází právě prostřednictvím hazardu k praní špinavých peněz. A tak tomu bylo celá léta v posledních pěti, sedmi letech. Došlo k velkým případům, kdy byly pachatelé přestiženi při praní špinavých peněz přes hazard. Byli to drogoví díleři, lidé zapojení do prostituce, ehm, ruská, gruzijská mafie, ale byli tam i lékaři, právníci, úředníci daňových orgánů, všichni zapojeni do praní špinavých peněz. prostřednictvím eh, hazardu, který byl zprivatizován. A já se chci zeptat, eh, zda jste řešili otázku praní špinavých peněz přes hazard? Zda se tomu věnovala odborná skupina pro eh, Řecko? Protože pokud jde o praní špinavých peněz, vy k tomu uvádíte, že jste zorganizovali semináře a e, také osvětové školení na úrovni 1. Já si myslím, že lidé dobře vědí, jak situace s praním špinavých peněz v Řecku vypadá. Na to nepotřebujeme další osvětu, my potřebujeme řešit konkrétní případy v konkrétních sektorech. A poslední příklad, který si doved, e, dovolím uvést, to je e, uplatkářství na finančních úřadech. Nedávný výzkum v Řecku ukázal, že v případě systému výběru daní um, jsou v Řecku lidé, kteří pokud Eh, jinými slovy, eh, ukazuje se, že 80 daňových poplatníků ehm, nějakým způsobem se podílelo na úplatkářství vůči úředníkům finančních eh, úřadů. Jsou to obrovská čísla a já se ptám, co se podniklo v této konkrétní oblasti, protože vy píšete, že se věnujete konkrétním protikorupčním strategiím v jednotlivých oblastech a tak se chci zeptat konkrétně, zda nějakým relevantním způsobem eh, změně přispěla právě odborná skupina pro Řecko. Já jsem přesvědčen o tom, eh, že vy organizujete ty semináře, připravujete ty strategie, tak jak jste o tom mluvili, že to všechno děláte, to je pravda, ale ptám se, zda jsou tyto činnosti skutečně relevantní. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Děkuji vám. To byly tady velmi obecné otázky a to je, myslím, ten správný čas dát svého panu Chacimarky Kakisové. Já jsem eh, velice pečlivě naslouchal eh, panu Manosovi, který eh, hovořil velmi výstižně o posvátných kravách ve státní správě a také eh, řekl, že se s nimi jedná nebo dá jednat pouze způsobem eh, vyděračským, to znamená uděláte toto a pak dostane tolik a tolik peněz. A já bych se chtěl eh, zeptat pana Reichenbacha, jestliže situace je skutečně taková, bez vydírání to nejde, tak ta poněkud naivní myšlenka neradit, ale prostě prosazovat, jak řekl pan Manos, Eh, já myslím, že to de facto byl ten, eh, ten první ten první eh, dojem, to vaše první vnímání vaší mise. Bylo to naivní nebo ne? Co si o to myslíte? Dále se tady hovořilo o lepší absorpční kapacitě ve srovnání třeba s jinými členskými zeměmi. Situace je taková, že v současné době z těch 31 miliard eur, která v letech 2017 až 7 až 13 byla k dispozici, bylo vypláceno 11 miliard. 20 miliard je celkem schváleno. Je to tak, zatím nevyplaceno, ale schváleno. Schváleno. To znamená, že se zatím nepoužívají, že prostě kde si leží a nepracují v ekonomice, nevytvářejí eh, zaměstnanost a podobně. Mě by zajímalo, jestli je to pravda, jestli skutečně největší část peněz, která se započítává do pozitivní eh, absorpční kapacity, tam opravdu někde leží nevyužitá. Také bych se chtěl zeptat obou pánu, v tom katalogu projektu na straně 8 se hovoří o 181 projektech, které jsou skutečně, které jsou prioritní. Když se podíváme na ten skutečný seznam projektů, tak to je vlastně to samé jako v roce 2011, čili tam nedošlo k žádné změně. To skutečně tak. Otázka pana, na pana Stupa, který řekl, že vaše politiky se přizpůsobují, čili to tak asi je. My jsme absolvovali dlouhou schůzi s komisařem Andorem, který se koncem června chystá do Aten. A já mám tuto otázku kolik pracovních míst vzniklo v rámci Evropského sociálního fondu. Protože my máme třeba na Sicílii takový systém, kde peníze ESF a ty se kombinují z, Evrop, z Evropského investičního fondu a zaměstnanost se tam vytváří na základě tedy v nízkomzdovém sektoru, zejména v oblasti sociálních, eh, sociálních podniků, sociálně podnikání. To určitě jde také v Řecku, ale když se podíváte, kde jsou, tak eh, velmi, velmi málo je jich v Atenách a 20 je jich na Kosu, čili zdá se, že teda ten mechanismus tam je, Krize trvá čtyři roky a ten nový mechanismus de facto nebyl schopen vytvořit jediné, jediné pracovní místo. Proč to pro Boha trvá tak dlouho? A skutečně je možné, že až eh, za necelý měsíc pan Andor pojede do Aten, že uvidí aspoň nějaké výsledky. A ještě tedy eh, k panu Knafnovi. Já tedy děkuji za, ty, eh, za ta čísla a také, co už je realizované, co čeká na podpis a tak dále. Vy jste třeba hovořil o metru v Soluni, eh, kam půjde zhruba 400 milionů euro, jak jste řekl. Nikdo tady nemá nic eh, proti tomu, že jak si počíná tedy solunský starosta skutečně patří těm nejinovanějším. Ale jak může pan eh, komisař Hán říct, že eh, velké projekty jsou konce a že je třeba se soustředovat na malé a střední podniky? Toto je obrovský projekt a Eh, vy prostě pořád myslíte starým způsobem. Na jedné straně 400 milionů na infrastrukturní projekt a na druhé straně sám eh, říkáte, že ten garanční fond pro malé a střední podniky, o kterém se debatuje možná už dva roky, takže ten měl začít fungovat v květnu a nic. Takže kdy hodláte začít s tímto garančním fondem pro malé a střední podniky? To je přece to nejdůležitější. Všechny strany, všechna DG v komise se zhodne na tom, že malé a střední podniky jsou nejlepším, nejlepší cestou zaměstnanosti, ale přitom tento nejdůležitější prvek prostě pořád nefunguje. Proč? Kdo za to může? Řecká vláda, trojka, která to není schopna prosadit přes eh, pracovní skupinu nebo přes eh, investiční fond. Je tam možná příliš mnoho partnerů? Nebo kdy opravdu se dožijeme zahájení tohoto nejdůležitějšího nástroje? Děkuji vám, pane Marka, když máme ještě máme jednoho řečníka, to je pan Jean-Paul Ody, prosím. Merci, Děkuji, pane předsedo. To, co jsem právě slyšel, je šokující. Já se domnívám, že když bychom takto debatovali v době voleb, tak to bude obtížné. Já bych chtěl poblahopřát úředníkům v Trojce za trpělivost při své práci. Skutečně není jednoduché s jednotlivými řeckými eh, vládami a také šéfy států evropských zemí dojít k tak obtížným rozhodnutím. Já se domnívám, že řečtí obyvatelé by měli být dobře informováni. Máme jistotu, že tomu tak je eh, o že jsou informováni o tom, co se děje s evropskými prostředky, eh, jak jsou využívány. Když eh, vidíme tisk, tak eh, máme takový pocit, že eh, občané toto nevědí a že nechtějí tedy platit daně, protože nevědí, kam ty peníze jdou. Já se domnívám, že eh, národní poslanci Řecka by měli tuto povinnost plnit více. Eh, trojka má eh, odpovědnost za bankovní sektor. V mém členském státě vždy, když banka půjčí eh, soukromým subjektům, které jsou předluženy, tak udělá chybu. A já se domnívám, že banky Řecku půjčovali příliš mnoho eh, peněz. Eh, jak je to možné? O tom se, myslím, hovoří příliš málo. Dále eh, bylo učiněno určité poučení z toho, co se stalo v Řecku. Když se podíváme na situaci v Kypru, tak opět vidíme určité improvizace. když se člověk dívá zvenčí, tak má takový dojem, že jsme se nepoučili dostatečně z řecké situaci. Ohledně Ohledně Evropské investiční banky bych chtěl říci, že je mi líto, to, že rada a komise, doufám tedy, že ne banka, eh, ale že tyto subjekty nesledují naše doporučení v tom smyslu, že banka by měla mít eh, určitý eh, super, určitou, určitý, určité právo na dohled. A domnívám se, že je nezbytné, aby i tato banka byla eh, předmětem dozoru, aby mohla si ponechat své eh, trojí A. Eh, Vidíme však, že se toto téměř nedá prosadit, ale to bylo jenom taková sekundární poznámka. Děkuji. Děkuji. A nyní bude čas na zodpovězení otázek. Eh, ještě já tady eh, mám otázku za sebe. Tak my jsme se shodli na tom, že trojka má dobrou vůli najít řešení. Je to viditelné skutečně tedy ta dobrá vůle vede také eh, k dobrým řešením, řekněme, infrastrukturní na eh, projekty. My tady máme ale zkušenost eh, Španělska, kde se tedy, kde se tedy eh, nastavili stovky kilometrů dálnic a železnic a nevíme, jestli to pomohlo. Takže takže jestli tomu věříme v eh, Řecku, tak já myslím, že teď skutečně eh, nám jde o vypracování eh, programu udržitelného rozvoje pro řecký růst, anebo budeme pouze dávat peníze tam, kde to hoří. Já myslím, že toto je klíčové dilema. Protože mm, tady byly otázky adresované Eh, jednotlivým řečníkům. Takže já bych nejdříve dal slovo panu Reichenbachovi, potom panu Manosovi, Popensovi, Stubovi a Knapenovi. Může to tak být. Takže pane Reichenbachu, máme zhruba ještě 20 minut. Pane předsedo, eh, pan Popis mě právě řekl, že Eh, on spěchá, takže možná by, pokud byste neměli nic proti tomu, mohli bychom mu dát slovo jako prvnímu, poněvadž já mám času více. Eh, já se omlouvám, pane předsedo. Eh, samozřejmě, že moje kolegyně tady zůstane, ale já opravdu už nemohu zůstat o déle. K těm klíčovým výzvám jak už jsem řekl v prezentaci, je pravda, že situaci v Řecku analyzujeme z hlediska implementace našich programů, ale samozřejmě eh, klíčovou, klíčovým, eh, výzvou je momentálně nepoužitelný hospodářský model, který je zároveň nekonkurenceschopný. Ne Čili to je, tady hovoříme de facto o výzkumu, inovacích a podobných opatřeních a to díme, že toto musí být prioritou. Také když hovoříme o financování infrastruktury, eh, my tedy nemůžeme říct, že infrastruktura eh, je skutečným úzkým hrdlem. Eh, to tak naštěstí není, ale my prostě chceme Eh, ji doplnit a zajistit eh, synergie, například eh, propojení mezi důležitými centry, inkubátory a tak dále. Také je třeba investovat do těch TNT sítí. Takže pokud se týká peněz na místní silnice, tak to jsme skeptičtější. Já myslím, že my už jsme navrhli dobrý regulační rámec. Samozřejmě, že to není business as usual. Ten nový regulační rámec je oproti tomu minulému úplně nový. Dává mnohem více příležitostí, šancí soustředovat se na výsledky. Takže toto je skutečně klíčové a spolu s řeckými úřady a národními státy na tom budeme spolupracovat. My potřebujeme plnou spolupráci řeckých orgánů, poněvadž je to, jsou to programy, které se odehrávají tam na místě eh, ve sdíleném řízení a patří to k hlavním výzvám řecké administrativní, eh, řecké státní zprávy. A my tedy Chceme to, aby také ve veřejné správě bylo zajištěno provedení reform. Pokud se týče eh, zadávání zakázek, já myslím, že je pravda, že my jsme zatím vyplatili zhruba 55% těch kontraktů, ale, ale těch schválených kontraktů je zhruba 60 a schválených je ovšem daleko víc, čili je tam opravdu eh, jaksi větší zájem než nabídka. Nicméně v těch číslech je vidět, že jsou tam eh, skryté problémy. Jsou to takzvané spící projekty, eh, které už dávno měly být a někdo by za to měl být odpovědný, poněvadž to je v Řecku problém prostě o tom projektu se rozhodne, ale dál, se, dál prostě není jasné, kdo za co může a kdo co má dělat. My tam skutečně máme 180 projektů, možná pan Reichenbach o tom může říci více, ale ne, my tady máme, my tady máme eh, limit, časový limit, a to je rok 2015 a skutečně eh, by se mohl stát velkým problém nedokončené projekty a to by si vyžádalo potom finanční korekci. Některé projekty jsou velmi pomalé, třeba až si vezmete tu koncesi na dálnici, dotáhnout toto dokonce je velmi složité, ale my jsme přece jenom optimističtí, že do konce roku 2015 je možné to zvládnout. Čili tolik jsem chtěl říci a to jsem také řekl a omlouvám se opravdu, musím, musím jít, ale jsou tady ještě kolegové, kteří také budou schopni odpovídat na otázky. Děkuji za všechny dotazy, které byly položeny. A dovolte, abych vyjádřil jeden postřeh. Kdybychom se vrátili o rok zpět, tak si myslím, že všichni v tomto sále by se vzpomněli, jak ta situace vypadala, kdy jeden z předních ekonomů významné banky řekl, že pravděpodobnost takzvaného Grexitu, to znamená to, že by Řecko opustilo eurozónu, je 90%. A když se podíváme na situaci z dnešního pohledu, tak si myslím, že by nikdo Eh, o podobně vysoké pravděpodobnosti vůbec neuvažoval. To znamená, rok poté, tedy rok po druhých volbách, se, myslím, situace objektivně zlepšila. Země je stále v recesi, ale exist- objevují se první pozitivní náznaky zlepšení. Je Očekává se nárůst v cestovním ruchu, v letošním roce se očekává nárůst ve vývozu. Letošní rok je rokem, eh, kdy, kdy řada ekonomických ukazatelů dokládá změny, pozitivní změny. Je to vlastně poprvé, kdy dochází po měsících rostoucí nezaměstnanosti také k tomu, že se objevují nová pracovní místa a že se ta tendence u nezaměstnanosti obrací. To znamená, že se nacházíme v situaci, kdy je možné začít tu situaci v Řecku napravovat a že bude docházet ke zlepšení. Ačkoliv koliv ehm, jsou tady ještě věci, na kterých Řecko bude moc, muset eh, do budoucna zapracovat. Nicméně je zjevné, co bude potřeba udělat. Mm, jsou to ta zlepšení u veřejných zakázek, u podnikatelského mm, prostředí, je to ta otázka snižování administrativní zátěže. To všechno je důležité, pokud eh, má Řecko podpořit jak vnitřní, tak eh, zahraniční přímé investice. Dále je důležité, aby řecká vláda byla motivována k tomu, aby využívala té možnosti, které jí nabízí Evropská unie i mezinárodní organizace od OECD až po Světovou banku. My nabízíme odborné znalosti, pokud jde o provádění urychlených reform a změn, které by měly vést ke zlepšení situace. Dále je důležité, aby ten velký problém, o kterém jste hovořili všichni, to znamená problém s likviditou, omezením likvidity pro eh, řecké hospodářství, byl vyřešen. Banky budou i nadále v nejisté situaci, jak už eh, velice jasně řekl pan Manos, a určitě to bude trvat ještě několik měsíců, pokud ne let. A tady vstupují do hry strukturální fondy ty by mohly trochu zmírnit tu současnou situaci, stejně jako půjčky ze strany Evropské investiční banky, Evropského investičního fondu a nebo z nějakých dalších bilaterálních zdrojů. Nicméně to povědomí, že problém tady je a bude ještě nějakou dobu přetrvávat a že potřeba přijmout k tomu nějaká opatření, to je zásadní již byly podniknuty kroky k tomu, aby se v Řecku podpořil růst, existuje k tomu určitý plán a teď je podstatné, aby řecká vláda podnikla konkrétní kroky pro to, aby se eh, začaly tyto plány realizovat a situace zlepšovat. Teď ještě k další otázce, kterou jste položili. Souvisí to s bankovnictvím. Řada členských států, které rekapitalizovaly bankovnictví, si zároveň zpracovala určité pokyny pro banky a snažili se je alespoň morálně, pokud ne právně, zavázat k tomu, aby poskytovali finanční prostředky reálné ekonomice. A myslím, že k tomu by mělo dojít také v Řecku. E, zatím k tomu nedošlo, ale bylo by to dobré stejně jako v některých jiných členských státech. Další z vašich dotazů se týkal toho, jaké jsou hlavní slabiny tak tady není pochyb o tom, že je to veřejná zpráva a zpráva daňového systému. To jsou oblasti, kde vnímáme velké nedostatky. Rovněž systém zprávy a řízení strukturálních fondů. Vykazuje nedostatky, které je potřeba zlepšit. Proto se, myslím, všichni teď eh, ve strukturálních eh, fondech, to znamená v DG pro zaměstnanost, pro regionální rozvoj, snažíme, aby ehm, se ta situace zlepšila v příštím programovacím období. Já se domnívám, že pokud chceme situaci řízení strukturálních fondů zlepšit a pokud chceme podpořit Řecko tímto způsobem, tak musíme vzít v potaz také potenciál regionů a obcí. K tomu, co říkal pan Sandegard, k jeho otázce, k tomu, co říkal bývalý ministr Chris Hojtis, k tomu je mi eh, těžké se mm, vyjadřovat. Já jenom mohu říci, že jsme úzce spolupracovali na tom, abychom situaci se strukturálními fondy zlepšili. Došlo k řadě zlepšení během posledních několika měsíců a pan ministr je člověk, který mm, vytvořil pracovní skupinu, eh, která připravila ten eh, plán, o kterém jsem hovořil ten plán pro další růst. My sami si klademe otázku toho, nakolik je naše práce pro Řecko relevantní a kdybych na to měl odpovědět, tak bych asi řekl, že ve všech těch oblastech, kde působíme, existují problémy, ty problémy jsou nepopiratelné. Vy sám jste o nich hovořil, pane poslanče, a odpovědí je asi to, zda řecké orgány budou schopny tyto problémy řešit a zda k tomu dokážou využít podpory Evropské unie a mezinárodních organizací, zda využít této podpory pro nezbytné změny. Tato vláda je v úřadě jeden rok a myslím, že dosáhla řady změn. Došlo k řadě strukturálních změn, ale strukturální změny nejsou u konce, budou potřeba další a ty budeme moci posuzovat až eh, za několik let. Teprve tehdy uvidíme, zda došlo skutečně k reálné změně systému a ekonomiky. Protože ze střednědobého a dlouhodobého hlediska je zásadní udržitelnost řeckého hospodářství a změna struktury. Jsou to strukturální změny a nejenom eh, změny ve výdajové eh, stránce rozpočtu či změny daňového systému. Na závěr bych chtěl říci, že jsem si vědom toho, že po 20 měsících fungování odborné skupiny pro Řecko jsou tady stále ještě přetrvávající problémy a obtíže. Ale přesto si myslím, že společně se všemi členskými státy naše snaha podpořit Řecko v tomto obřím úkolu změnit reformovat veřejnou zprávu. Už se objevují první pozitivní signály. Je to vůbec poprvé v dějinách Řecka, eh, kdy se řecká vláda snaží situaci řešit a vytvořila například toho, tu funkci tajemníka pro koordinaci. Když si eh, přečtete eh, naše zprávu z konce roku 2012, tak to jasně ukazuje, že jedním z největších problémů um, je nedostatek koordinace v Řesku. I my se s tím potýkáme každý den, takže um, tady vnímám velkou snahu ten problém řešit právě ustavením nové funkce tajemníka pro koordinaci. Teď je potřeba, aby měl k dispozici dostatek spolupracovníků, mm, e, což ještě není ten případ. a pak je tu související problém korupce. Ale opět, eh, poprvé eh, v řeckých dějinách byl schválen zákon, který umožňuje rázně zakročit proti korupci. Samozřejmě můžeme být skeptičtí ohledně toho, zda ten zákon bude fungovat nebo ne. I já jsem částečně skeptický, ale alespoň ten potenciál zde je a teď je potřeba ho plně využít. Děkuji. Thank you very much. Děkuji, pane Reichenbachu. Ještě máme sedm minutek, než bychom měli přistoupit k dalšímu bodu na našem programu. A možná jsou tu ještě někteří, kteří by se dále chtěli zeptat. Pan, takže předám slovo panu Manosovi, aby mohl zareagovat na vaše dotazy. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že na mě zazněla jenom jedna otázka, takže pokud dovolíte, tak já si sám položím nějaké dotazy, které mě položeny nebyly a hned se na ně odpovím. Tak prvně ta otázka, která tu skutečně padla. Zda komise, její práce a práce odborné skupiny je skutečně relevantní. Tak k tomu bych chtěl říci, že kdyby já bych byl uh, na vašem místě, tak bych si myslel, že post pana Reichenbacha je velice relevantní a velice rád bych té odborné skupiny využil. Ta otázka by měla být tak eh, položena jinak. Zda vlastně přijímající země chce eh, výstupy té odborné skupiny využít. Zda si Řecko přeje, aby mu pan Reichenbach a jeho skupina eh, pomáhala. A to není tak úplně jasné. Vy jste, pane předsedo, pokud jsem tomu dobře rozuměl, položil otázku, zda bychom měli dát řekům spíše no, rybu, anebo je naučit rybařit. Ptal jste se na to tímto způsobem? Dobře, takže samozřejmě je lepší naučit rybařit, to je, myslím, přirozeně a logické, ale doplnil bych k tomu, že nám běží čas a mnoho času nezbývá. Nezbývá mnoho času naučit eh, řeky rybařit, takže třeba trochu změnit přístup. Pak chci uvést ještě další věc a ta se týká Evropské investiční banky. Potěšilo mě to, co říkal pan Kanap, že je potřeba eh, dbát na eh, to současné hodnocení AAA a nepodléhat politickému tlaku. Nejsem si totiž eh, úplně jist například těmi zárukami pro malé a střední podniky, protože tady není dostatečná absorpční kapacita, protože v problém v Řecku není jenom nedostatek financí a nízké platy, ale on je to větší chaos. Takže v této souvislosti bych zdůraznil věc, o které hovořil i pan Reichenbach. A to, že je potřeba nastavit eh, a skutečně provést rigorózní posouzení kvality aktiv eh, držených řeckými bankami. To je naprosto zásadní. Třeba zvýšit transparentnost řeckého bankovního systému, nedovolit, aby se věci vymkly kontrole, tak jako tomu bylo jinde po světě, včetně eh, Kypru. Je potřeba zavést pečlivý dohled nad vývojem situace v celém finančním systému a nežít eh, s růžovými eh, brýlemi na očích. A teď k té eh, otázce pana Sandrgarta, který se ptal na infrastrukturní projekty, které jsem inicioval, když jsem působil v ministerské funkci před lety. Co jsem udělal s před 25 lety. Já jsem se v Řecku snažil prosadit, aby velké infrastrukturní projekty byly přínosné, skutečně přínosné, aby za tyto projekty nenesly to břímě, finanční břímě pouze daňoví poplatníci, ale by částečně padlo také na budoucí uživatele. Proto jsme vytvořili například eh, výběrové řízení pro atenské letiště a aby ten projekt byl nastaven tak, že se dokáže splatit. Podobně u velkých dálnic nebo mostů máme nastavené mítné. Možná to někteří kritizují, ale já nepřijímám tuto kritiku je podle mě neodůvodněná, nepodložená. Od dob těchto tří velkých infrastrukturních projektů se podobné projekty nezopakovaly až do úplně nedávné doby. V podstatě jediné letiště v Řecku, které bylo eh, hrazeno z eh, uživateli a nikoli daňovými, čistě daňovými poplatníky, je atenské letiště. Myslím si, že každé další letiště v Řecku by mělo být financováno tímto způsobem. Bohužel v té situaci ještě nejsme. A pokud jde o regiony, o tom jsem hovořil ve svém vystoupení, regiony se nechtějí um, dotknout té posvátné krávy a tak uh, radši přistoupíme k tomu, že letiště zprivatizujeme. Já skutečně stojím za těmito infrastrukturními projekty, které, o které jsem se zasazoval. Myslím si, že jsou to modelové eh, příklady. Děkuji. Tak eh, eh, děkuji vám, pane Manasi, a jelikož pan Knapen bude muset odejít dříve, tak dám slovo jemu. Děkuji vám, pane předsedo. Jen bych si rád stručně odpověděl na několik otázek zemena pana zpravodaje Chacimarka Kise. Ptá se na garanční fond pro malé a střední podniky. Tak eh, dobrá zpráva je, že eh, konečně začal fungovat. Šlo to krok za krokem, ale už ho tady máme. Proč to eh, tak dlouho trvalo? No, banky jsou v obtížné situaci v prekérní situaci nejen protože potřebovali posílit kapitál, ale také eh, v zemích, eh, jako je Řecko, eh, je ještě taky ten problém úvěrové nedůvěryhodnosti a státního dluhu. Dále, ta garance pro malé střední podniky se odehrává v, spolu s partnery, to znamená infrastrukturní fondy a e, také místní banky a tak dále. My jsme retailová banka, prostě e, Řecko toto schválilo a pak muselo prokázat, že to bude fungovat. No a samozřejmě e, tam, kde je třeba spolupracovat s jinými partnery, s různými partnery, tak samozřejmě Tady máme ještě spoustu dalších pravidel, třeba pravidel, které se uplatňují pro strukturální fondy. Já už jsem řekl dříve, snažíme se reagovat na situaci v Řecku, ale tím také to znamená, že využíváme nástroje, které se nepoužívaly dříve, takže také se učíme. Ale jak už jsem řekl, už je to spuštěné a eh, předpokládáme, že tento fond zpřístupní možná více než 1 miliardu eur malým a středním podnikům. Dále tady otázka velkých, problém, pro, velkých projektů. To bylo to metro trasa B v Soluni. Já eh, velice dobře vnímám to, co říkáte. My jsme plány slaďovali s Evropskou komisí, zaměřujeme se na horizont 2020, což znamená investice do budoucnosti, do inovací, do trvalé udržitelnosti. A nikoli pouze eh, mosty, dálnice s mítem a tak dále. Ale samozřejmě na tom seznamu máme 100 1,80 projektů, to máte také ve zprávě, jsou to projekty, které mají svoji hodnotu, eh, užitečnost, jsou proveditelné a přispějí k ekonomickému růstu. A metro je určitě jedno, jeden z takových projektů. No a také máme skutečně eh, velice rigorózní pocit eh, due diligence. Eh, který nám posoudí, jestli ty projekty jsou životaschopné a proveditelné. Čili my skutečně musíme investovat do něčeho, co je trvale udržitelné, eh, takže na to se soustředujeme. Pak tady se ještě otázka pana Odyho o bankovním dohledu, tedy v případě naší banky. Ano, tak my samozřejmě máme guvernéry, máme mm, eh, výbor finančního auditu, eh, podléháme ratingovým agenturám, máme nevládní organizace, jsme, jsme bankou Evropské unie, čili my vám předkládáme účty, tedy zprávy, čili já si myslím, že naše činnost je dosti eh, transparentní a E, také máte každoroční auditní, auditorské zprávy, které jsou připojeny k našim vlastním výročním zprávám. Tak e, já nevím, jestli skutečně je důvod se domnívat, že nejsme e, transparentní a neskládáme účty. Ano, děkuji, pane Knapene, za vaše otázky, za vaše odpovědi tedy. A ještě Jean-Pierre Ody na závěr. Děkuji. Já jsem neříkal, že nejsme transparentní, jenom jsem říkal, že zde není bankovní supervize. A když pan komisař a ostatní generální eh, ředitelé říkají, že je nutné zavést supervizi, eh, tak eh, je to pravda. Vy tyto dohled supervize nemáte Jedná se o e, aplikaci právního základu pro bankovní unii. E, o tom se hovořilo také v trialogu, ale toto není hlavní téma. Pouze tedy zdůrazňuji, že vy e, tento super dohled ještě nemáte. Děkuji, pane Doby. Odi a pane Knepen, chcete ještě jednou zareagovat, prosím? Já mohu, že jedině zopakuji to, co eh, jsem už řekl a já souhlasím s panem Odem, že to není problém dnešního dne. Děkuji. Tak eh, já nyní navrhuji, že bychom požádali, aby náš poslední panelový řečník, pan Wolf, eh, zasedl za předsednickým stolem. A děkuji vám, pane Knapene, za vaši účast. a po drobné reorganizaci můžeme pokračovat v zasedání. Já tady nyní vítám pana Voltrama Wolfa, který je výkonný ředitel bruselského think tanku Brekel. Ehm, dnes eh, dopoledne jste už eh, zajímavě přispěl naší debatě. A teď naše otázka zní, jaké je možno vyvodit závěry a politická doporučení. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Tak eh, já si nejsem Eh, jistý tím, že bych chtěl eh, formovat závěry z dopoledního zasedání. Nicméně eh, chtěl bych hovořit o naší nedávné zprávě, které jsme zveřejnili, týkala se pomoci zemím eurozóny. Porovnáváme v ní programy finanční pomoci v Řecku, Irsku a Portugalsku. Přistupujeme k tomu z hlediska ekonomického, ale také posuzujeme eh, roli a fungování trojky. A jelikož dnes se zabýváme Řeckem, soustředím se pouze tedy na tu část týkající se Řecka. A eh, možná, že bych přidal ještě pár závěrů také k trojce. Především, pokud se týče porovnání všech tří zemí eh, musíme říci, že ten řecký program byl ve srovnání s Irskem a Portugalskem nejméně úspěšný. A také bych zdůraznil, že jsme eh, velice pečlivě volili titul naší prezentace. Je to tedy předběžné vyhodnocení, poněvadž eh, všechny ty programy ještě běží, čili toto není závěrečné hodnocení. První věc, kterou je třeba si uvědomit, když hovoříme o finanční pomoci v eurozóně, je její velice specifický charakter. Čelili jsme řadě specifických omezení, které odlišují poskytování pomoci v eurozóně od eh, podobným programu mimo eurozónu. Byla zde určitá ekonomická omezení, eh, která i se týká problematiky Unie a zároveň hluboké finanční integrace. Eh, také jsme měli politické omezení, poněvadž de facto neexistuje evropská instituce, neexistovala evropská instituce schopná poskytovat eh, takovouto pomoc a eh, mnozí si také domnívali, že takováto finanční pomoc v rámci EU je nelegální. Jinými slovy, Řecko bylo první zemí s takovouto zkušeností, a tím se situace ještě dále stěžovala jak pro Řecko, tak pro Evropskou unii a také pro Trojku. Ty výchozí podmínky v Řecku byly opravdu unikátní. Pokud hovoříme o efektivitě nákladu, tak samozřejmě hovoříme o vstupech a výstupech a je ty porovnáváme. Co se týče vstupu, tedy velikost programu, chci zdůraznit, že všechny tři programy v jednotlivých těchto třech zemí byly na mezinárodním měřítku mimořádně velký a zejména ten řecký program byl, dosáhl mimořádné velikosti. Když se podíváme na pravou část, tak tady máme jednak absolutní hodnotu programu, ale také v, v poměru k HDP. A máme tady několik zemí, tady řadu zemí po celém světě. A tady vidíte, že ten řecký program, eh, pokud to tady eh, nepřečte, to je ta obrovská bublina zcela vpravo. Prostě ten řecký program je mimořádně velký a tady, tady máme jenom tady podíl Mezinárodního měnového fondu, ne celý, čili tady je to jak vyjádřeno eh, v absolutních číslech tak jako procento, eh, jedno procento eh, v procentu HDP, přičemž Mezinárodní měnový fond poskytuje zhruba třetinu prostředků. Taky zde máme srovnání v jednotlivých zemích v EU. Tady vidíme Rumunsko, Lotyšsko, Maďarsko, Portugalsko, Řecko a Řecko a vidíme, že eh, tím, že jsme tam nalilo více než 120% řeckého HDP, tak tím jako tento program je opravdu, opravdu mimořádný. Eh, Není konkrétně k Řecku. Patří se říci, že eh, ta nerovnováha na začátku programu byla v Řecku opravdu obrovská, hluboká, veliká byl tam mimořádně velký deficit běžného účtu, eh, deficit veřejných financí, eh, mimořádně chabá administrativní kapacita a tak dále. Prostě ty rovnováhy byly obrovské. My jsme tedy zjistili, že ten původní návrh programu eh, nebyl dostatečně dostatečně pevný a silný, čili eh, už od začátku eh, se víceméně vědělo, že ho bude třeba postupně upravovat. Eh, byl příliš optimistický, pokud se týče očekávání výnosu z privatizace, daňových výnosů a také neměl dostatečné prostředky. Dále na začátku se program příliš zaměřoval na rozpočtové záležitosti. A to vyplývá z programových dokumentů. Eh, je z nich také vidět určitý posun paradigmatu. Na začátku jsme se soustředovali na to, že je třeba dát do pořádku vládní finance. Zhruba uprostřed eh, se pozornost přesunula na strukturální potíže, zejména tady eh, administrativní reformu a také konzolidace rozpočtu, čili tam to už nebyla úplně na prvním místě. Jako ekonom eh, vás musím obtěžovat čísly, takže tady vidíme velice snadné, velice jednoduché porovnání jenom se podíváme na ten řecký sloupeček. Když se podíváte na předpoklad, co se tedy očekávalo od toho programu na začátku a potom eh, o tři roky, o dva a půl roku později eh, ta eh, realita, realita z února 2013. Je tady docela řada zajímavých zajímavých čísel. Vidíme, že HDP a domácí poptávka se propadla asi sedmkrát více, než se očekávalo. Na začátku jsme očekávali eh, zhruba 3,5% úbytek reálného HDP, na konci v, to, v tomto období bylo minus 21%. Také vidíme, že domácí poptávka poklesla eh, na začátku se předpokládal, že to bude nějaký 12%, nakonec to bylo procent 8,20. To samozřejmě mělo své důsledky. Byla ovlivněna eh, zaměstnanost či nezaměstnanost. Očekávalo se na začátku, že to bude 15%, eh, realita je 27% v roce 2013. Nicméně byly tam, byla tam i pozitivní překvapení a sice eh, deficit veřejných financí, ten je v podstatě na té úrovni, jak jsme předpokládali, což už potvrdili i jiní řečníci dnešního dopoledne. Veřejné finance se víceméně srovnaly a je to mimo jiné díky tomu, že eh, to prostě jinak nešlo poněvadž eh, další, další zadlužování státu by znamenalo eh, nutnost další pomoci. Dále se o něco více, než se očekávalo, zlepšil deficit běžného rozpočtu. Deficit běžného účtu spíše. Dále bohužel se mnohem více zvýšil poměr eh, dluhu k HDP. Eh, Očekával se 150 a eh, realita je 175 Čili my jsme tedy šli po těmto tomto rozdílům, trošku jsme to rozdělili na položky abychom se dozvěděli, proč, proč ta zadlužení bylo o tolik vyšší, než se očekávalo. A e, výsledkem je to, že se na tom podepsaly tři faktory. V roce 2009 na začátku programu byly finanční podmínky, respektive rozpočtové podmínky daleko horší, než bylo oficiálně známo. Zhruba po roce nebo po něco víc než eh, eh, půl roce se ukázalo, že eh, zadluženost je o 40%, pardon, o 14% vyšší, než se dříve myslelo. Druhým efektem, a ten byl skutečně velký, byl byl nominální HDP. Tím, že ten HDP se takto stvrknul, tak samozřejmě tím narůst, narostl už jenom číselně tedy eh, poměr dluhu k HDP a to je ten nejsilnější faktor. A pak tady máme ještě třetí faktor a to byla restrukturalizace dluhu, která pomohla snížit zadluženost eh, odhadem o nějakých necelých 27 Řekl jsem, že eh, trojka byla velmi optimistická, pokud se týče výnosů z privatizace. Eh, podívejte se tady na rok 2015, eh, tak to vyplývá z různých dokumentů trojky. Eh, tedy to jsou různé předpoklady toho, kolik miliard se získá privatizací do roku 2015 na začátku programu v květnu. Eh, eh, tedy v květnu 2010 se očekávalo, že tedy vláda získá z privatizace kolem 5 miliard a s tím, jak eh, se program řídil ke katastrofě, tak eh, se očekávalo, a to bylo v červenci 2011, kdy Trojka očekávala, že těm miliard výnosů bude 50. No od té doby tedy ten optimismus poněkud schladl, převládl realismus a vrátili jsme se na úroveň zhruba 6,5 miliard. Ten eh, program tedy eh, jak si hrozil zhroucením svého času a místo toho, aby se pracovalo na úpravě programu, eh, tak se pracovalo na předpokladech výnosů z privatizace. Byly tady poměrně významné rány, které program utrpěl poptávka poklesla daleko více, než se čekalo. E, také výsledky toho programu byly zpočátku e, zklamáním, pokud se týče výkonnosti exportu. E, potom to tady se dá říct o politicko-administrativní chabosti řeckých institucí. To skutečně trojka velmi podcenila, eh, jaké potíže ji čekají při implementaci programu. A to je ten velký rozdíl oproti jirsku, eh, kde ta implementace na lokální úrovni eh, bylo mnohem méně problematické. Jinak tedy asi nemusím připomínat všechny ty debaty, které jsme absolvovali o restrukturalizaci dluhu Restrukturalizace dluhu eh, ta samozřejmě hodně oslabila ten program, poněvadž podkopávala eh, důvěru. No a samozřejmě hodně se mluvilo také o eh, vystoupení Řecka z eurozóny. Mnoho politiků se k tomu veřejně vyjadřovalo a to samozřejmě velice poškozovalo řeckou ekonomiku a rozbíjelo poslední zbytky důvěry v tuto ekonomiku. Doporučení je velice těžko říci, co se mohlo udělat lépe, tak to expo. Já bych v podstatě zdůraznil tři body. Především, kdyby k restrukturalizaci dluhu došlo dříve, eh, bylo by to lepší, ale ne úplně na začátku, poněvadž eh, s tím by bylo spojeno příliš mnoho morálního azardu a eh, finanční nestability. Samozřejmě, že kdyby se k tomu restrukturaci dluhu bylo, přistoupilo dříve, než jak to nakonec bylo, bylo by to méně bolestné, méně rizikové pro eurozónu a také by byl jiný vztah Mezinárodního fondu v Řecku. My jsme tedy eh, na začátku nebo v té restrukturalizaci eh, převzali jaksi veřejnou zodpovědnost za mnohé eh, privátní dluhy. Samozřejmě, že program, kdyby byl energičtější a postupoval radikálněji, eh, byl by zvýšil důvěryhodnost a šance na úspěch. Celkově bych řekl, že Řecko je, zůstalo v eurozóně, což je určitě velký úspěch. Ovšem eh, otázka je tedy, kdy Řecko se bude moci vrátit na finanční trhy a to je ještě v nedohlednu. Očekáváme, že to potrvá ještě několik let, než se eh, podaří Řecku eh, v Řecku ukončit programy finanční pomoci. Eh, pokud mohu ještě minutku, taky ještě zde mám jeden slide, který se týká doporučení Eh, směrem k trojice. Eh, já jsem to zatím tedy ne, neprezentoval, eh, hm, ale ta zpráva je k dispozici na našich webových stránkách. Hovoříme o roli, které mohou instituce sehrávat v jednotlivých zemích. My si domníváme, že musí být zachována role Mezinárodního měnového fondu, čili že Mezinárodní měnový fond se nesmí stáhnout ale ta jeho role by se měla trošku eh, upravit. V podstatě měl by se stát jakýmsi eh, investičním katalyzátorem a možná, eh, že by jejich podíl na finanční pomoci měl být tak kolem 10%. Samozřejmě, že by měl mít právo tedy z toho programu vystoupit, kdy si přeje, ovšem přáli bychom si ho tam ještě zachovat. Eh, druhý bod tady je role Evropské komise. Evropská komise je v poněkud zvláštní pomoci v rámci, eh, pozici v rámci trojky, poněvadž de facto se nechová jako za sebe, za Evropskou komisi, ale jedna s jménem členských zemí, čili nevystupuje jako kolegium komisařů. Ten mandát má od ESM, eh, e toho eh, mechanismu pomoci, ale tím ten mandát nepochází od eh, komisařů, eh, což je tedy problém, poněvadž to je to politické, eh, ten politický orgán, který má dávat mandáty a ten vlastně není součástí toho vyjednávání. Není to dobré, poněvadž de facto je to instituce unijní, ale jedná, jako by zastupovala členské země, což je tady problematické. Také si myslíme, že program finanční pomoci by měl být implementován specializovanou institucí, poněvadž je to otázka v mnohem směru technická a měla by být zaměřena na plnění programu jako takového. Jedna možnost je taková, že ESM by se vyvinul v jakýsi monitorovací fond, ale také by bylo třeba změnit systém hlasování v rámci ESM. Čili já tedy předpokládám, že vznik jakéhosi EMF Evropského měnového fondu, který se stane unijní institucí. Dále eh, Evropská centrální banka, eh, která se stává spíše jakýmsi tichým partnerem na trojce. Eh, ta by měla být ne e, vyjednávacím partnerem v plném rozsahu, ale měla by se občas vyjadřovat, zasahovat do dění, e, všem do té míry, aby se nedostala do sporu se svým primárním mandátem. Takže e, Evropská centrální banka by neměla už spolu podepisovat prohlášení Eh, trojky. To by skutečně měl být MF a komise. No a pokud se týče dohledu, eh, tak eh, ty programy měly být skutečně pod dohledem Evropského parlamentu. Ovšem domníváme se, že Evropský parlament by neměl měnit plnou rozhodovací pravomoc o těchto programech. Skutečně ta jeho pravomoc měla být spíše dohledová kontrolní. Děkuji vám, pane Wolfe, že jste dodržel řečnickou dobu, ale především vám děkuji za to, že jste tady prezentoval eh, tyto zajímavé informace. Teď otevírám prostor pro krátkou diskuzi. Teodor, jako první, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane Wolfe, za vynikající prezentaci. Já jsem v trochu nešťastné situaci kdy v roce 2010 a 2011 jsem si přál více škrtat. Přáli jsme si, aby se postupovalo v programu rychleji. Já jsem měl pocit, že prostředky věnované Řecku, a tak jsem to řekla také o eh, jsou, jsou směšné. A teď bych se rád zeptal na jednu konkrétní věc, o které vy jste mluvil jenom nekonkrétně. Hlavní politická strana v roce 2010 a 2012, teď je eh, ve vládě, byla proti tomuto programu pomoci Řecku v prvních dvou letech. Teď máme o 600 tisíc 000 eh, nezaměstnaných více, než se původně předpokládalo, to je realita, tak se ptám, jak si myslíte, že to mohlo přispět k tomu um, špatnému vývoji situace, jak to do sebe zapadá. Jorgo, nyní ano, děkuji. Já bych se chtěl vyjádřit k úloze Evropského parlamentu, vlastně k tomu, co jste říkal úplně na závěr, pane Wolfe. Ale konkrétně se chci tedy zeptat na to, zda souhlasíte s panem Reichenbachem, že situace objektivně zlepšená je, k objektivnímu zlepšení došlo. Pan Reichenbach například mluvil o tom, že došlo k vytvoření eh, toho ehm, vládního postu tajemníka pro koordinaci, což je významný post eh, a dokládá to zlepšení situace. A já k tomu mám dvě mm, konkrétní otázky. Imič je teď lepší trojka mm, také najednou eh, informuje v jiném eh, duchu, situaci vnímá pozitivněji a já se ptám proč. Je to proto, že interní cíl, to znamená interní devalvace, což byl cíl představovaný trojkou na jediném slyšení, které se odehrálo tady v parlamentu, řekl to pan Asmuson, jasně řekl, to je náš eh, cíl. Interní devalvace, to znamená, platy by měly jít dolů a samozřejmě ceny by měly jít dolů, aby bylo Řecko konkurenceschopnější. Chci se zeptat, zda byl tento cíl splněn. Za druhé, primární přebytek, s tím jsme všichni spokojeni, proti tomu nelze eh, nic namítat, to je výborný výsledek, ale otázka je, kde se to vzal, z čeho pramení, z lepšího daňového systému, anebo díky DPH a jeho zvýšení z 13 na 23 čímž pádem vlastně došlo k eh, seškrtání soukromých eh, investic eh, respektive potenciálu soukromých investorů dále investovat. A pak ještě jeden dotaz, a to zda si myslíte, že soukromý sektor by měl dostat další pomoc, pokud jde o přístup na trh v podobě snížení daní, v podobě, v podobě nějakých záruk pro malé a střední podniky, tak jak eh, už jsme tady o tom hovořili. Myslíte si, že to je dostatečné? Pan předseda, děkuji. Ještě jeden kolega se nám přihlásil, je to paní Ayala Sender. Ještě někdo se hlásí? Ne, tak prosím, Ines. Děkuji, pane předsedo. Uh, Eh, já chci poděkovat panu Wolfovi za zajímavou prezentaci studie a chci se vás zeptat eh, za prvé. Vzhledem k tomu, že Řecko dostalo obrovskou finanční pomoc, tak jak jste o tom mluvil, tak je to pomoc evropských eh, fondů a eh, Mezinárodního, eh, Mezinárodního měnového fondu, tak se chci zeptat, jak to vnímáte v souvislosti s tou poměrně malou kapacitou a schopností země dále se rozvíjet, navzdory tomu, že země dostala takto obrovskou finanční pomoc. Takže kde vnímáte ty slabiny, ty nedostatky? A za druhé, eh, Zdá se mi dosti znepokojivé to, co jste říkal, že všechny prognózy a současné výsledky se dosti rozcházejí. V případě Řecka jsou to obrovské rozdíly. A tak se vás chci zeptat, vy jste bohužel neprezentoval výsledky jiných zemí, jako třeba Irska nebo španělská, mé zemi, kde bohužel také skutečné výsledky se dosti liší od prognóz, ale chci se zeptat, čím to je? To kvůli špatným nástrojům, kvůli neprofesionální práci? V čem tkví podstata tohoto znepokojivého problému? Protože to se může opakovat v budoucnu znovu, že ty prognózy vůbec nebudou naplněny. A další eh, věc, pan Reichenbach eh, nám vysvětlil, že rok 2013 bude naprosto zásadní. Převidíme eh, pozitivní vývoj v cestovním ruchu, také zlepšení u vývozu a to pomůže řecké ekonomice. To tady se tvrdí o Španělsku. Ve Španělsku se to vysvětluje nepříliš pozitivními jinými eh, faktory, v podstatě tím, že u nás došlo k takovému eh, poklesu cen a platů, že teď vlastně jsme eh, konkurenceschopnější, ale nevím, jestli je tomu tak také v Řecku. Tady zaznělo, že vývoz a cestovní ruch, zlepšení v těchto dvou oblastech bude naprosto zásadní v roce 2013 pro zlepšení ekonomiky. A vy jste říkal, Eh, že kapacita vývozu a potenciál vývozu není až tak eh, růžový, jak by se mohlo zdát. Tak jak to je? Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Tak, zazněla tady spousta otázek, takže pane Wolfe, prosím. Děkuji za velice zajímavé dotazy. Já doufám, že se mi alespoň částečně podaří na všechny odpovědět. Tak, k tomu prvnímu dotazu. Na to se mi od... ani asi nepodaří odpovědět, protože eh, na to bychom potřebovali skutečně hloubkové politické analýzy a já se toho zdržím jakožto ekonom. Takže přejdu k tomu, co říkal pan Chaci Markakis, tedy zdá se situace objektivně zlepšila. Tak za prvé si myslím, že objektivně můžeme říci, že podmínky financování se skutečně výrazně zlepšily původně před rokem byly skutečně katastrofální. Teď je ta situace sice stále ještě špatná, ale mnohem lepší než před rokem. Takže v tomto slova smyslu došlo k objektivnímu zlepšení. Kdybychom měli zjistit, co stálo za tím zlepšením, to už je velice obtížné. To je těžký úkol. Z hlediska akademického je to velice obtížné. Určitě prohlášení Evropské centrální banky sehrály důležitou roli, stejně tak, jak eh, to, že se veřejně eh, přestalo hovořit o výstupu Řecka z eurozóny. To bylo zásadní a myslím si, že to byla obrovská chyba, ehm, eh, že se o tom vůbec hovořilo. A mělo to následně obrovské negativní dopady na řecké hospodářství. Vy jste také hovořili o vnitřní devalvaci tak eh, zde bych chtěl říci, že velké selhání na samém začátku programu pomoci bylo, že jsme se právě nesoustředili dostatečně na vnitřní devalvaci. Dokonce eh, během eh, v prvním dokumentu trojky se o tomto hovoří. Hovořilo se o 14. platech, 13. platech, zda by se to mělo zrušit či ne. A trojka tehdy v oficiálním dokumentu říkala, nebudeme to rušit. Nemělo by se k tomu přistupovat, protože by to eh, podkopalo udržitelnost eh, mm, zadlužení, což byla chyba, protože pokud se neupraví ceny, tak to vede k eh, vyšší nezaměstnanosti a tato chyba se tedy skutečně stala. Pak došlo tedy ke špatnému zacílení toho programu a ta poslední cíla ukazují, čísla ukazují, že platy se výrazně snížily. Eh, snížily se také náklady na práci, zvýšila se tedy následně konkurenceschopnost, ale co je tady důležité, je, že se to neprojevilo plně v cenách. Náklady sice klesly, ale ceny zůstaly vysoké. Což na jedné straně poškozuje domácí spotřebu, protože reálné platy se snížily. Na druhé straně to všem podkopává také možnosti vývozu. A to už je skutečný problém, protože to souvisí se strukturou a konkurenceschopností řeckého hospodářství, se schopností provádět příslušné reformy. Já si myslím, že politika eh, hospodářské soutěže a regulační politika tady měla sehrát větší roli. Takže těžko hodnotit tu eh, situaci, ty příčiny, faktory, eh, těžko poukázat na, na to, co by se přesně mělo udělat a co by pomohlo. Pokud jde o primární přebytek eh, a korekce, tak tady souhlasím s tím, že fiskální korekce ve značné míře neproběhly úplně tak, jak bychom si všichni přáli. To znamená tím, že by došlo ke seškrtání neproduktivních výdajů, tím, že mělo dojít k navýšení těch daní, které nebudou poškozovat růst. Bohužel k tomu nedošlo, alespoň ne stoprocentně. Ono by to bylo mm, velkým úkolem něco takového žádat ehm, v jakékoliv ekonomice, v jakémkoliv eh, státě, žádat takovouto eh, úpravu v daních. Vždy se škrtá tam, kde je to nejjednodušší, to znamená na investicích, na výzkumu, vývoji, ale zvyšuje se tam, kde je to nejjednodušší, což obvykle je DPH, náklady na práci a tak podobně. Takže ideálně bychom chtěli zlepšit daňový systém, chtěli bychom, aby došlo ke zlepšení kapacity daňových eh, orgánů daně skutečně vybírat. A to i u bohatších, u firem. Tady do toho vstupuje otázka spravedlnosti při výběru daní. Všechny tyto věci zatím nejsou doladěny úplně mm, ideálně. Pokud jde o soukromý sektor, eh, zda dostatečně soukromý sektor pomáhá v současné situaci, tak eh, ano, určitě došlo ke zlepšení oproti, oproti situaci před rokem, ale myslím si, že to ještě bude trvat eh, delší dobu, než bude eh, řecké hospodářství skutečně schopné života schopného a udržitelného vývozu. a můžete vysvětlit, proč došlo k tomu zlepšení v soukromém sektoru kvůli zlepšení podmínek financování. Říká pan Wolf, přístup k úvěrům je nyní lepší než před rokem, takže ty podmínky pro získání financování se zlepšily. Pak tady byla další otázka z vaší strany a to jsou ty jiné země, o kterých jsem chtěl hovořit. U Řecka byly prognózy skutečně velmi špatně nastavené, což není případ jiných zemí. U Irska um, se ty prognózy tolik eh, oproti potom realitě neměnily. V Portugalsku to bylo ještě trošku jinak, ale u Řecka ten rozkol a rozdíl mezi prognózami a reálnou situací byl obrovský. Pokud jde o vývoz, tak se vracím k tomu, co říkal pan Reichenbach, eh, eh, že v roce 2013 existují náznaky toho, že se situace zlepši, zlepšuje. My posuzujeme celé programové období, hm, bereme v potaz ty původní prognózy a je evidentní, že prozatím ten vývoz si nevede úplně dobře a že hm, je prozatím velice slabý a že nedochází k nějakému výraznému zlepšení u vývozu. cestovní ruch se trochu možná zvedá, ale já sám o tom ještě informován nejsem. Je to možné, ale když se na to podíváme celkově v délce trvání toho programového období, ani tady nějaké velké zlepšení nevidíme. Tak to ode mě vše. Děkuji. Pan předseda, děkuji, pane Wolfe, za to, že jste se předržel Eh, řečnické doby a přitom jste odpověděl na všechny velice zajímavé a obtížné otázky a já musím odejít o půl jedné, dívám se na hodinky, takže už máme čas pouze na závěrečné poznámky od eh, Jorga. Prosím, eh, jenom 30 vteřin. Děkuji. Ve zprávě trojky je uvedeno minus 3 u úvěru pro soukromý sektor tak se chci zeptat, eh, proč si eh, vykládáte současnou situaci jako zlepšení? A tak můžete ještě vy na minuce odpovědět, pane Wolfe? Ano, já si myslím, že je třeba si tady uvědomit, eh, že úroky se snížily úrokové sazby jsou nižší, neříkám nakolik a okolik se ta situace zlepšuje, ale to zlepšení tady nějaké je. Zlepšily se podmínky financování, úvěrování, úrokové sazby se trochu snížily, ale je pravda, že to zlepšení není nějak zásadní. Pan předseda, děkuji, pane Wolfe. Děkuji také všem ostatním řečníkům a vystupujícím a teď už předám slovo našemu zpravodaji panu Chaci Markakosovi. Děkuji, Michali. Já chci nejprve poděkovat eh, vám, že jste byl tak velice mm, přesný a jasně jste eh, řekl, jak ta situace vypadá a zmínil jste také nedostatek demokratické legitimity, protože Trojka, a vy jste to zmínil, informovala o tom, že ESM vlastně rozhodovalo mimo kontrolu Evropského parlamentu. Ta rozhodnutí v rámci ESM už byla mimo kontrolu Evropského parlamentu a zdá se, že se tady každý schovává za někoho jiného, takže nevíte, kdo potom eh, prosazuje ta rozhodnutí, zda je to, Evrop... zda to je Mezinárodní měnový fond nebo odborná skupina pro Řecko, zda je to Trojka, Evropská centrální banka. Teď se na paní, dívám na paní Gressle, nebo jsou to Němci, je to Německo. Nikdo neví, kdo na to vlastně tlačí a proto je třeba poděkovat panu Reichenbachovi za to, že tady dnes ehm, odpovídal na mm, naše dotazy týkající se dohledu Evropského parlamentu, což je naše role pro nás důležitá, takže jsem velice rád, že jste s námi o této věci dnes diskutoval. Je škoda, že jste nebyl možná otevřenější v té diskuzi, ale je to začátek a je to důležité tak jako tak, protože evropští občané už přestávají věřit v náš projekt. Peněz není nikdy na zbyt a když peníze vynakládáme, pane Toire, paní Ayala Sanders, pane, paní Gressle, děláme to každý rok, procházíme procesem absolutoria a vidíme, že tady řada chyb, k nímž dochází, že jsou tady velká rizika, chyby dělají členské státy, ale je tady i nedostatečná kontrola na straně komise. Snažili jsme se to změnit, prosadili jsme určité nástroje, které má komise dnes k dispozici, aby mohla těm chybám zabránit. Já jsem tomu velice rád, jsem velice rád, že díky naší práci, například některé členské státy, například Rumunsko, Eh, se tady ptalo v Bruselu, kde máme peníze a komise musela říct, museli jsme platby přerušit, protože Evropský parlament nám to přikázal. Takže vidět, že systém funguje. Ale řecký příklad eh, eh, není tak jednoznačný. Není tak homogenní a pan Reichenbach to také říkal. Jednomu českému státu jsme poskytli obrovskou finanční pomoc a ta situace je trochu chaotická protože se tady financuje z různých zdrojů, ale jsou to peníze daňových poplatníků a nedokážeme stoprocentně naplnit cíle. My se tímto finančním programem snažíme zlepšit efektivitu jednoho členského státu. Pan Reichenbach řekl, že asi za rok by se 27% nezaměstnanost a 62% nezaměstnanost mladých měla snížit. Ekonomika by se měla začít zotavovat a přesně na to lidé čekají, protože to už jsou ty jasné signály, které eh, lidé chtějí vidět. A tak pardon, jestli jsem vás špatně citoval, pane Reichenbachu, omlouvám se, ale mluvil jste o strukturálních změnách Jinými slovy, k těm změnám by mělo dojít 32 měsíců po té, co začala fungovat odborná skupina pro Řecko. Dále bych chtěla si, že třeba uvědomit si, že naše práce je práce jménem evropských občanů, proto bychom se měli ptát zda bychom neměli více dbát na tvorbu pracovních míst, než jenom na výměnu od osvědčených postupů a Zda bychom se neměli zasazovat e, o opatření, která přinesou skutečný, skutečnou výhodu a přínos řeckým občanům, kteří jsou konec konců evropskými občany. Jinak bych vám chtěl e, za Evropský parlament e, poděkovat za, za vaši práci. Děkuji. Pan předseda, děkuji pane Chaci, Marka Kisi. Děkuji také všem účastníkům, jakožto předseda výboru, děkuji panu Reichenbachovi, děkuji panu Manosovi, panu Pupencovi, panu Jorgensenovi, panu Knapenovi a Wolfovi. Děkuji našemu zpravodaji za přípravu tohoto slyšení a myslím si, že jsme upozornili na téma, které je velice důležité a že se zároveň uvědomujeme, že institucionální rámec v současném nastavení by měl být změněn a že nejde jenom o evropské rozpočtové prostředky, které jsou v Řecku vynakládány, že jde o to, že na evropské úrovni nám chybí pravomoci do situace zasáhnout, takže kdybych měl ukončit naše slyšení, um, tak bych řekl to, co řekl pan Wolf, že je zajímavé, že se podařilo dosáhnout cíle v oblasti rozpočtového deficitu. To je, myslím, důležitý signál, že tohoto cíle se podařilo dosáhnout, ale podepsalo se to na reálné ekonomice. A teď je potřeba si klást otázku, jakým způsobem bychom mohli Řecku pomoci zlepšit situaci také v jiných oblastech. Takže ještě jednou děkuji za účast na tomto slyšení a těším se, že se brzy zase uvidíme. Přerušuji zasedání do odpoledne, pak budeme pokračovat. Děkuji.